colleagues, Vážení kolegové. Thank you. Děkuji vám, prosím. Rád bych zahájil dnešní zasedání a chtěl bych u nás přivítat paní komisařku pro hospodářskou soutěž Margaret Vestager. Děkuji vám, že jste přijala naše pozvání pro uh, tento druhý výměn názoru s výborem ECON v rámci našeho strukturálního dialogu mezi Evropským parlamentem a komisí. No a vzl od toho našeho posledního setkání v našem výboru z listopadu loňského roku. Setkala paní komisařka ještě dvakrát s pracovní skupinou výboru Ekon, které kterou řídí pan kolega Feber, abyste pohovořili na obecná i konkrétní téma, jako slučitelnost státních podpor eh, s pravidly pro evropskou politiku hospodářské soutěže. No a to dnešní zasedání se bude zejména týkat té výroční zprávy na téma hospodářské soutěže, která byla v červnu přijata komisí. A tady k, této, k tomuto textu máme zpravodaje pana Langena. My jsme připravili text eh, zprávu z vlastní iniciativy a i hned po letní přestávce eh, to tento text dokončíme a do konce roku plánujeme také schválení tohoto textu na plenárním zasedání, pokud i pan zpravodaj bude souhlasit s tímto harmonogramem. A samozřejmě očekáváme, že s vámi dnes projednáme celou řadu eh, témat. Vy jste byla eh, i velice pozitivně této spolupráci nakloněna za poslední měsíce ty kontakty Eh, rozšířili na témata jako zdanění, e-commerce, tedy elektronické obchodování, takže tato debata je rozhodně velice zajímavá. No a nyní bych tedy rád předal slovo paní komisařce pro její úvodní projev a poté budeme mít kolečko otázek a odpovědí. Máme určité časové omezení, takže v první řadě pohovoří zástupci jednotlivých politických skupin, a poté ostatní. Prosím, Margaret, máte slovo. Well, thank you very much. Děkuji, pane předsedo. A toto je příležitost, abychom prodiskutovali zprávu o hospodářské soutěži, ale protože to odráží také naše priority, tak já doufám, že nebudeme pouze hovořit o tom, co jsme odvedli v roce 2014, ale že nám to poskytne příležitost podívat se i do budoucnosti. Vážení eh, poslanci, velmi jsem se těšila na toto setkání. Zpráva samozřejmě poskytuje příležitost podiskutovat si o prvních akcích během mého mandátu a e, to, co řeknu, je asi přirozené, ale e, volné trhy a spravedlivá hospodářská soutěž jsou přínosem pro všechny naše občany a to je to, čeho se držím ve svém mandátu a e, na, to budu, na tom budu trvat i nadále, aby tedy trh byl otevřený pro podniky. E, tady e, také o tom hovoří dopis s mým zaměřením a pan Eh, komise Junckerova se zaměřuje na několik priorit, na eh, digitální jednotný eh, trh, na energetickou unii a na to, že je potřeba, aby právní společnosti platili svůj spravedlivý díl daní prosazování práva v oblasti hospodářské soutěže může přispět k tomu, aby se dosáhlo těchto cílů. Takto je zaměřena také zpráva hospodářské soutěže za rok 2014 a odráží se to samozřejmě také v našich pracovních prioritách. Zaměřím se tedy na zmíněné priority a řeknu o tom ještě několik dalších slov. Nejprve pokud jde o digitální jednotný trh. Tady jsem si naprosto jistá, že Evropský parlament a komise mají společný cíl, že si přejí, aby jednotný eh, trh Evropské unie byl připraven na digitální věk a eh, po rozsazování hospodářské soutěže v tom hraje důležitou roli. Dynamický jednotný digitální trh zajistí, že inovace se dostanou ke všem našim občanům, vytvoří to dobré příležitosti pro, zahaj, pro nové eh, podniky a pro vlády, aby mohly používat digitální nástroje. My se snažíme odstraňovat právní překážky pro přeshraniční elektronický obchod a snažíme se, aby eh, trhy usilovaly o stejný výsledek. Také se snažíme zjistit, kde společnosti se snaží vytvářet nějaké smluvní bariéry pro přeshraniční elektronický obchod. A pokud tam dojde k nějakému závažnému problému, tak můžeme začít konat. Vedli jsme konkrétní šetření v těchto odvětvích, zaslali jsme například prohlášení o námitkách Google, pokud jde e, o e, podezření zneužití dominantního postavení pokud jde o vyhledávací služby. Potom to stejné platí i pro Androidní mobilní operatní, operační systém. E, zaměřili jsme se také na Amazon. My si myslíme, že to, jak je to organizováno, může bránit příležitostem e, pro no, konkurenční prodejce elektronických knih. Brání jim to v tom, aby mohli prodávat své produkty. Dnes eh, jsme zahájili také eh, další eh, vyšetřování, kde se vlastně poskytují nějaké mobilní čipy v určité firmě a tam jsme zahájili vyšetřování. Tam se Eh, zákazníkům dávají různé slevy a vlastně jsou tam další jiné eh, zákroky, které znemožňují vstup na trh eh, tedy novým konkurentům. Nám jde o to, jak to vše funguje a snažíme se, aby to vše dobře fungovalo. Um, Máme ten stejný cíl jako vždy, snažíme se ponechat trh otevřený, chceme zajistit, aby eh, zákazníci mohli využívat eh, dostupné ceny a inovace. Potom několik slov k energetické unii. Samozřejmě i tady by trh měl být eh, konkurenceschopný, měl by co nejlépe využívat zdroje nebo umožňovat co nejlepší využívání zdrojů je pro nás důležitá udržitelná ekonomika a dekarbonizovaná ekonomika a také tady si myslím, že politika v oblasti hospodářské soutěže může k těmto cílům přispět. Zaslali jsme eh, prohlášení o námitkách také Kaspromu eh, kvůli podezření na eh, zneužívání dominantního postavení ve střední a východní Evropě v oblasti dodávky plynu a také jsme zachájili odvětové šetření v, takzvan, v oblasti tzv. kapacitních mechanismů, mechanismů kapacity kde jde o to, aby členské státy podporovaly výrobu elektřiny, aby se zabránilo nedostatku energii. energií. Někdy to může být nastaveno tak, že to brání volnému toku energie přes hranice. A to je velmi důležité, protože jednou z hlavních myšlenek energetické unie je, že energie by měla mít možnost proudit volně přes hranice, tak abychom mohli co nejlépe využívat zdroje a abychom přispívali tímto způsobem k dekarbonizované ekonomice. Několik slov k finančním službám kde byly učiněny významné kroky Vítáme vaši podporu mezi, eh, mezi eh, tomu, že byly zastropeny mezi bankovní poplatky, eh, protože tím se vlastně sníží různé skryté poplavky, poplatky, které musí spotřebitelé platit, když platí kartami v obchodech. Tady můžeme často ukázat věci, které byly pro spotřebitele skryté. A když ty věci jsou skryté, tak oni samozřejmě eh, nemají volbu a nemohou se proti tomu bránit. Eh, politické dohody v oblasti platebních služeb umožní nebo otevřou více obchodních možností pro eh, inovativní nebankovní hráče, jako jsou například společnosti, které mohou zprostředkovávat platby online. Minulý týden jsme vydali prohlášení o námitkách proti Mastercard. Tady máme obavy, že hm, je mezibankovní poplatky Mastercard pro platby eh, kartami v, eh, tedy pro platby v Evropě s kartami, které byly vydány mimo Evropu, že ty poplatky jsou příliš vysoké. A, a nevíme nebo sledujeme, zda pravidla Mastercard neomezují banky v nabízení eh, svých služeb eh, pro národní platební transakce eh, pro obchody v dalších evropských zemích. My bychom chtěli umožnit občanům, aby mohli požívat různých benefitů hospodářské soutěže. Potom eh, snažíme se také eh, bojovat proti daňovým únikům právnických osob. Tady eh, vedeme různá šetření, například v případě Belgie a místního daňového režimu, který, vede k určit, který je vlastně jaksi nadměrný. Naším cílem není zaměřit se na konkrétní země, členské státy, ale eh, zkrátka snažíme se, aby vše fungovalo dobře přeshraničně. Proto jsme požádali členské státy, eh, aby poskytovaly informace o svých eh, rozhodnutích v oblasti daňových režimů. A v případě, že jsme od nich nedostali informace, od některých států, tak jsme formálně učinili opatření, abychom ty informace dostali. V červnu jsme zaslali požadavek 15 členským státům, aby nám zaslali informace a to se zaměřovalo na konkrétní daňová rozhodnutí v těchto zemích. Zajímaly nás selektivní daňové výhody, které eh, vážně narušují hospodářskou soutěž na jednotném trhu, kde vlastně se některým společnostem poskytují výhody, které eh, se neposkytují jiným společnostem. My samozřejmě sledujeme eh, tu selektivitu, to znamená, jestli někdo má nějakou výhodu, která není k dispozici ostatním, protože to samozřejmě narušuje hospodářskou soutěž. Pouze v případě, že dojde eh, ke kombinování legislativy eh, a prosazování legislativy v oblasti hospodářské soutěže, můžeme zajistit, že právnické společnosti budou spravedlivě zdaněny v Evropě. My tady chceme spolupracovat. V březnu a v červnu komise předložila svoje návrhy v oblasti zdanění a již se těšíme na diskuzi na toto téma. Doufám, že tyto příklady ilustrují práci, eh, kterou eh, odvádíme v oblasti zdanění. Naším cílem je, aby trhy fungovaly lépe a aby z toho občané měli prospěch. Já doufám, že to bude samozřejmě dobré i pro podniky, eh, kartely, které rozbíjíme, uměle navyšují ceny pro své zákazníky a to i pro ostatní obchodní společnosti. Někdy eh, potom eh, to vede k tomu, že se to cenové navýšení přesouvá na jiné sektory, eh, třeba i na automobilový sektor, pokud ten vlastně závisí na té druhé firmě. Nám jde o koncového zákazníka snažíme se zaměřit na dominantní eh, společnosti, pokud se snaží zneužít své dominantní eh, postavení, eh, aby vyřadili své konkurenty. Hmm. Samozřejmě, že do určité míry je to přípustné, ale pokud to začíná mít příliš velké rozměry a blíží se to zneužívání, tak to není přijatelné. Jde, o to, jde nám o to, Eh, aby fůze eh, nevytvářely hráče, kteří budou příliš velcí a budou určovat pravidla na trhu. Proto je naší velkou prioritou právě sledování eh, vznikajících fúzí. Zajišťujeme, aby státní podpora byla přiměřená, přiměřená tak, aby odpovídala potřebám veřejnosti, veřejným potřebám a aby to nezví, neví, nezvýhodňovalo některé společnosti. Hmm. Um, naše vize je velmi jasná. Uh, zaměřujeme se na velmi konkrétní otázky, na automobilový průmysl nebo oblast čokolády a tak dále. Uh, ale je tady důležité, že při tom všem velmi hájíme zásadní evropské hodnoty rovného zacházení, rovného přístupu, eh, toho, že musíme zajistit eh, lidem, aby mohli dělat vše podle svého nejlepšího nadání a schopností. Jde o to, eh, že evropští občané nebo podniky musí být v rovném postavení, musí se s nimi zacházet spravedlivě. Já vím, že váš výbor eh, se tomu velmi věnuje. Já doufám, že to bude i nadále pokračovat tak, abychom mohli naše úsilí co nejlépe zhodnotit i v dalších letech a aby některé i ty větší případy byly dovedeny do konce. Je důležité, abychom se někdy mohli poučit eh, ze situací, aby se z toho mohly poučit i podniky a, a abychom naše pravidla udržovali aktualizovaná. Těším se na dnešní rozpravu a myslím si, že to v tuto chvíli stačí. Děkuji. Já vám děkuji, paní komisařko, a chci říci, že naprosto sdílím tento váš přístup a vaše priority. A prvním řečníkem bude pan Werner Langen. Wow. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Vaše zpráva se převážně zaobírá úlohami vašeho předchůdce Almonia a proto priority v této zprávě jsou samozřejmě prioritami minulého legislativního období. Chci vám poděkovat za způsob, eh, jakým komunikujete s parlamentem. Doufám, že zpětný ohled na rok 2014 a váš pohled na budoucí výzvy eh, najde zde v parlamentu velkou odezvu, eh, protože právo parlamentu je jedno z nejsilnějších eh, práv, které má Evropská unie. Vy máte také komp, Evropská unie má kompetence, Evropská komise především, mm, aby dohlížela nad bděním nad pravidly a zejména také nad eh, hospodářskou soutěží, která, jak jste zdůraznila, má sloužit především spotřebitelům. Ve článcích 6 a dalších vám předseda komise Eh, dal za úlohu, aby eh, hospodářská soutěž stála ve znamení vytvářených pracovních příležitostí. To zcela jistě není jednoduché, ale eh, když se podíváme na současná témata zákaz kartelů, státní dotace, vy jste se soustředila vlastně na priority a v této zprávě na telekomunikaci, energetické trhy, finanční sektor konkurenceschopnost průmyslu. E, tady přistupují k tomu dvě témata, o kterých jsme diskutovali, a sice neferová daňová konkurence. K tomu nechci mnoho říkat, já vím, že se nacházíte ve velice svízelné situaci, e, protože svrchovanost daní leží v rukou jednotlivých států, ale také Vytváření daní má své meze, když je, jsou neférové. A proto jednou z největších výzev Eh, nejenom dodržovat povinnost pro vydávání sdělení, jak řekl včera finanční ministr lucemburského předsednictví, že eh, teď prostě budeme si vyměňovat informace na základě CBC eh, v rámci tax rulingu. Ale pro mě je důležité podívat se na onlineové trhy. Tady existuje celá řada naprosto nových výzev, a mám dojem, že Evropa celkově e, ještě není schopna dostat e, těmto výzvám, protože máme nová vymezení a omezení trhu, protože nerozhodujeme podle orientace na ceny. Jsou ceny v souladu s férovou uh, hospodářskou soutěží, nebo tady máme služby, které vůbec nemají cenu, které se financují přes externí faktory. Ale když se podívám na kupu uživatelů, kteří by měli využívat ten trh, tak nemají jasnou odpověď. Já vám budu jmenovat nějaké faktory. Mezi tím se rozlišovalo například mezi reklamou offline a online. To jsou více stránkové platformy, aplikace dat, je zapotřebí svolení uživatele, postavení na trhu, exkluzivní postavení, eh, vyhledávače, případ Google, sociální sítě, eh, zneužívání elektronický obchod, přeshraniční obchodní omezení, eh, kontrola fúzí, podle čeho se to má orientovat při uskuteční transakční objemy, když se třeba podívám na Facebook nebo WhatsApp, jak se to tady má vyměřovat a vymezovat kompetence jednotlivých členských států eh, v oblasti marží, eh, ochrana údajů spotřebitele a tak dále. Ještě jednu větu mi dovolte. Ano, daňové zákondalství leží v rukou státu, ale máme tady výzvu konkurenčního práva, který jde nad rámec Evropské unie a to jsou tedy body, které, kterými se chceme také zaobírat ve zprávě. Čili chceme oslovit i nové body a já počítám s vaší podporou pro tyto nové výzvy. Děkuji vám. Vádat? Wie vádat? Ne. Eh, ne. Ist schon no.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 podstatný posun mezi jednotlivými řečníky, i když pan předseda říká, abychom byli struční, já se snažím to mít také na mysli. Ano, já souhlasím s tou oblastí zdanění. Tady je velice důležité, aby probíhaly otevřené upřímné diskuze s členskými státy a z toho důvodu si také velice cením té práce výboru pro zdanění která vlastně takto se dosahuje zase až do členských států, protože zdanění je pravomocí členských států, to je správné. Nicméně e, i když by to nebyla ta národní pravomoc, e, tak by to nebyly ani ty rovné podmínky pro všechny. Ono je důležité tu mít řádné podmínky, protože v tom případě by to pak byl problém a dostalo by se to ke mně. To by byly uh, určité nápomoci v oblasti zdanění a bylo by to třeba vyřešit. Proto musíme zachovávat toto jako prioritu. Uh, Ono to totiž nekončí eh, jenom eh, malou řádkou případů. To je prostě neustále probíhající práce, která musí ostatně změnit celý ten koncept příspěvku eh, v členských státech. A jak my to vnímáme, a v podstatě je to zřejmé, že celá řada eh, vnímá daně jako náklady, nicméně placení daní to je také příspěvek za to, že můžete užívat infrastruktury, že máte dobře vzdělané, kvalifikované zaměstnance a je to v podstatě přínos, který vychází z těch příspěvků. A je zapotřebí tady v oblasti zdanění i změnit tu samotnou kulturu myšlení, takže vám děkuji za tento příspěvek. A samozřejmě také jsme zahájili debatu týkající se platform, protože je velice složité najít společného jmenovatele, to, jak porovnávat ty platformy NBNB nebo eh, Facebook. Samozřejmě, tady je to opravdu zase velice důležité jít hodně do hloubky i v těchto otázkách, protože jsou tu rizika, že byste pak regulovali něco, co vlastně ani nevíte, co regulujete. A myslím si, že tato debata rozhodně ještě po nějakou dobu bude pokračovat, dokud to hodně do hloubky nepochopíme, hlavně to, jak se ten digitální trh rozvíjí. A pak samozřejmě jsme autorizovali i e, zprávy, které prostě nám poskytnou ten hloubkový náhled do této oblasti. Thank you. Uh, Já vám děkuji, paní Eliza Ferreira. Thank you very much, Commissioner. And... Děkuji, paní komisařko. Moje první otázka se právě týká toho výboru pro zdanění a výsledku šetření, které bylo zahájeno právě vůči celé řadě podniků v různých zemích. Takže pokud byste nám mohla poskytnout více informací v této věci, my jsme zjistili, že budeme vlastně brzy zveřejněn první návrh zprávy a je to taková obecná praxe daňové eh, konkurence a rozsudku eh, v daňové oblasti. To jsou samozřejmě, taková samozřejmá zjištění. A vy jste také řádně zmínil, že vzhledem k určitým daňovým výhodám, určitým podnikům se tu dávají takové jakoby určité podpory, protože to má nulové náklady a to je opravdu narušení hospodářské soutěže uvnitř členských států i mezi členskými státy a my to vnímáme tak, že tato státně řízená regulace tak jak si zaostává, co se říše, e, týče řešení právě těchto nástrojů, které napomáhají narušování hospodářské soutěže. No a my očekáváme, že komise na základě těchto zjištění bude moci pokročit v této oblasti, aby nám poskytla určité ty pokyny o tom pokroku, jak to tedy vyřešit. No a pak za druhé je to tedy rozsáhlé téma, a, a, um, co se týče tedy výměny eh, nebo zveřejňování těch rozsudků mezi jednotlivými zprávami. Ale tady je zapotřebí opravdu technické podpory. Takže jak hodláte zorganizovat tu platformu, abyste měli opravdu zajistili, že ty užitečné informace se dostanou ven, eh, aby byly dostupné na vašich webových stránkách. A za třetí bych ráda věděla, ty vztahy se Švýcarskem, protože Švýcarsko je jednou z těch zemí, kterou jsme navštívili. Byla tam dohoda a v podstatě i celý ten vyjednávací proces s tou zemí, která se připravovala na přistoupení, nicméně ten proces se pak zastavil ale zdálo se, že oni prostě přistoupili k celé řadě prvků vnitřního trhu ale pak si tedy zachovávají ty své pravomoci, tu svoji diskreční moc a celý ten proces revize daňového systému je tak komplexní, že bude dokončen možná někdy v roce 2020, takže co se v mezidobí stane? A poslední připomínka, ta se týká otázky na to, že se prostě za příští týden rozjedeme do členských států, takže jaká jako byste tu měla vy radu, jaká témata v rámci té evropské dimenze e, zmiňovat, čím se zabývat, prostě co považujete za relevantní pro tu oblast hospodářské soutěže. Děkuji. Uh, first of all, I think it... V první řadě bych chtěla říci, že si myslím, že je velice dobré si stanovit jako prioritu tedy jet do členských států a jednat tam, paralelně s příslušnými výbory a lidmi. Samozřejmě je to otázka týkající se globálních společností, které jsou nadnárodní, které mají tu schopnost provádět dáňové, daňové plánování, přesouvat se z těch vysoce eh, daněných zemí do těch eh, nižším způsobem daněných zemí nebo do nulově daněných zemí. Prostě mají k tomu, proto schopnosti. Tady to je ta otázka toho mezinárodního rozsahu. My také úzce spolupracujeme s OECD, protože oni eh, provedli velice důležitou práci, co se týče umožnění toho koherentního způsobu, jak vynakládat s těmi cenovými úpravami v rámci holdingových společností mezi různými druhy společnostmi. Ono je to takové eh, velice citlivé téma, když jsou prostě ceny příliš vysoké, tak přesunete zisky z jedné části společnosti na druhou a stejně tak postupují, když jsou ceny příliš nízké, takže eh, mohou zhodnotit prostě, jakou úroveň cen eh, si přeji dosáhnout. A OECD tady v tomto už hodně pokročila. A myslím si, že čím více toto zjistíte, tak nějak posílíte, tím eh, více informací budeme mít, bude to lepší. A co se týče těch eh, rozsudků ve věci daňové, tady eh, problémem není jenom ten, tato otázka jako taková. Otázkou je to právní nejistota v podstatě, co kdo zaplatí čím eh, je to méně závazné, tak si to eh, eh, rozdělujete zase na ty společnosti A, B, C, D, tam není problém, ale problém nastane, když ty daně jsou používány velice diskretním způsobem a tam pak se nedopátráte pravdy. My jsme tedy za, si zavedli i dobré pracovní vztahy s, řekněme, všemi členskými státy, je škoda, že to musíme provádět formálními kroky, abychom něčeho takového dosáhli, nicméně nyní můžu říct, že to již fungujeme. No a z té technické strany má oddělení velice často kontaktují členské státy, aby si právě vyměňovali zkušenosti, protože eh, díky té, tomu našemu pracovnímu eh, nasazení a patu se snažíme jít opravdu do hloubky v těch poznacích a když připravujeme určité pokyny a my právě na základě těch našich případů, e, na základě těch vstupů, které máme, tak pak připravujeme tyto následné pokyny. Děkuji a nyní pan Messerschmidt. Tak for det. Tak kommissær. In order to make it more broadly understood, I will... Děkuji vám, děkuji. Paní komisařko, abyste mi dobře rozuměla, budu mluvit v angličtině. Eh, ano. Eh, pro nás eh, je důležitý Ryanair a sociální dumping, jak víte, tak eh, ty tam jsou obviněni ze sociálního dumpingu, takzvaný rule shopping, kde se využívají rozdíly mezi jednotlivými právními systémy, aby se využil ten výhodnější. A dámský soud tam rozhodl, že tady ta možnost, aby Unie vstoupila do sporu s takovými společnostmi, jako je Ryanair, ehm, aby, pokud tedy jde o ty e, podmínky s jejich zaměstnanci, že, že to je možné. A tady už se to řešilo včera a ve, bylo řečeno, že business model a postupy Ryanairu, je, to vše je možné pouze díky pravidlům Evropské unie a kvůli liberalizace v oblasti letectví. A paní komisařko, Eh, to, co jste říkala eh, o těch pravidlech, eh, o hospodářské soutěže, to je pravda. A mě by zajímalo, jakou vy máte definici hospodářské soutěže na svobodném trhu zda tedy, eh, nebo kde orgány hospodářské soutěže tady vidí rozdíly mezi tou schopností té společnosti prodávat ty nejlepší služby a produkty a hospodářská soutěž, kde eh, se bez skrupulí eh, využívají nejrůznější mezery v pravidlech. Kde je tedy mezi nimi ta dělící linie, ta dělící čára? Jak to vidíte? I, I take the floor. Uh, sir. Ano, vezmu si, vezmu si slovo, pane předsedo. Toto je velmi obtížná otázka a já vám na to asi dnes nemohu dát definitivní odpověď, protože samozřejmě jde vše, jde o rovnováhu. Na jedné straně je skvělé pro spotřebitelé že letectví bylo liberalizováno, vytváří se tam mnohem větší hospodářská soutěž, je tam tlak na ceny, které se snižují a mnohem více lidí si může dovolit létat na prázdniny nebo navštívit rodinu v jiných částech Evropy. Takže v tomto ohledu jsou tady veliké výhody pro spotřebitele, během toho desetiletí, co se liberalizuje letecký průmysl, eh, doprava. Eh, Také eh, tady máme spojený, společný trh, pokud jde o služby, takže chceme, aby lidé využívali služby přeshraničně. A tady právě je to problematické, nebo dochází k výzvám, protože právě to zneužívání těch výhodnějších pravidel mezi jednotlivými právními systémy Eh, někdy eh, třeba mm, se působí v jedné zemi, ale využívá se právní systém jiné země a o tom se musí diskutovat a musí se to mnohem více eh, projasnit, než je tomu doteď. Já si myslím, že je velice pozitivní pro Evropskou unii jako takovou, že, že ten dánský soud rozhodl tak, jak rozhodl, protože se ukázalo, že tady je zkrátka to pravidlo té diverzity v Evropě a že je tady prostor pro ten dánský model v Evropské unii, i když to samozřejmě má své důsledky. A podniky eh, se potom mohou sami rozhodnout, eh, zda eh, tedy se připojí třeba k nějakému odboru, když nebo skupině a tady je samozřejmě ten, eh, ta otázka, eh, kde začíná ta šedá zóna a kde už je to úplně černé. Samozřejmě, že když je eh, hospodářská soutěž, tak to přináší spotřebitelům výhody, protože přichází k inovacím, jak tomu bylo v, leteckém, v letecké dopravě v 10-20 letech. A, a ehm, dříve lidé před 20 lety třeba nemohli si dovolit létat a dnes je to jinak. A jsou tady kolegové z oblasti dopravy, kteří se zabývají bezpečnostními pravidly a těmi pravidly, které mají e, zajistit, že i z regulativního hlediska to bude vše v pořádku, protože to je velmi důležité e, v oblasti letectví a hospodářské soutěže v letectví. Děkuji. Miguel Bieges. Vamos. Sorry, Mr. Tremosa first. Sorry, yes. Nejprve pan Tremosa. Thank you very much, President. Um... Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, paní komisařko. Gratuluji vám za velmi dobrou práci během prvního roku. Um, budu aktivní v této zprávě Minulý rok jsem na tom zpracoval s panem Mesermicem, on byl zpravodajem a odvedl velmi dobrou zprávu. Předložím pozměvací návrhy například v oblasti energetiky, uvedu příklad. Víte, kolegové, že Španělsko má mnoho slunce, ale Německo dnes se produkuje mnohem více solární energie než Španělsko. A to proto, že španělská eh, legislativa eh, upřednostňuje velké nadnárodní španělské společnosti. A to jsou věci, které by možná mohly být vyřešeny v Bruselu. Já předložím také pozměňovací návrhy k leteckému sektoru. Máme tady státní podpory pro letecké společnosti, ale to může poškodit některé přepravce nebo evropské společnosti, to mě znepokojuje, a Evropský účetní dvůr eh, nedávno eh, v členských státech eh, identifikoval mnoho fiktivních letišť, které dostávají spoustu dotací, a příspěvků a potom to narušuje hospodářskou soutěž. Takže já tady předložím v této věci mnoho pozměňovacích návrhů a samozřejmě také tom eh, případu je Google, předložím pozměňovací návrhy. Ano, my, chtěl bych vás pochválit za to, co jste udělali v oblasti Google. Já jsem velmi ráda, že se snažíte tady eh, diskutovat eh, o tom uvedeném případě. To není jenom evropský případ, protože tady je opravdu mnoho společností, kterých se to týká. Eh, pokud jde o prohlášení o námitkách, tak to jsou samozřejmě důvěrné věci a já po vás nebudu chtít, abyste zveřejnila důvěrné informace, ale transparentnost celého procesu je důležitá a také transparentnost harmonogramu Mm, to je důležité vůči demokratickým institucím, jako jsme například my. Um, Mohla byste nám prosím říci, kdy můžeme očekávat druhé prohlášení o námitkách, které se bude zabývat dalšími aspekty, které Evropská komise eh, v případě Google eh, identifikovala jako problematické, eh, pokud jde o zvýhodňování hotelu, Google nebo dalších věcí v tom vyhledavači. A můžete prosím také říci, kdy zhruba bude ten případ vyřešen a potom v případě, že komise se rozhodne eh, tam eh, rozhodnout eh, s určitým zákazem, tak můžete nám říci, v jakém to bude harmonogramu, protože jsme ztratili pět let a nemůžeme si dovolit ztratit dalších pět let. Takže prosím, jednou větou můžeme očekávat více prohlášení o námitkách ke Google v dalších měsících, v těch dalších oblastech, kde komise zjistila určité znepokojivé okolnosti, anebo musíme zatím ještě vyčkávat, než doběhne ten současný proces. Já vám mohu říci asi tolik, že ne, neplánujeme čekat až do doby hnutí toho procesu tohoto SO. Samozřejmě chceme, aby ten, aby ten případ byl opravdu solidní. Ehm, pořád ještě provádíme šetření, je tady mnoho věcí, které velmi úzce souvisí Eh, s tím předchozím případem, protože to jsou obvinění, která uvádí, že díky eh, k dominantnímu postavení ve vyhledavači eh, Google upřednostňuje nějaké své služby a v oblasti například poskytování hotelového ubytování, mapy a další věci a to je v podstatě um, taková takový mentální rámec, se kterým eh, pracujeme. Ono to není tak, že můžete říct, ano, eh, tady jsme udělali jednu věc a tu druhou věc také udělal. Ale eh, když vycházíte z toho jednoho předpokladu, tak dostanete náhled i do dalších věcí, které potom děláte a které jsou obdobné. Takže my tady vedeme důležité šetření také pokud jde o eh, inzeráty a propagaci, eh, takže tady v případě Google je to velmi složité. Um, a poslední věc, kterou bych chtěla zmínit v souvislosti s Googlem, eh, to je vyšetřování Enbridge to bylo zahájeno nedávno, bude to asi chviličku e, trvat, ale je to e, to, že jsme se do toho pustili, také signál, že je to pro nás velká priorita. Ono je to velmi důležité pro e, výrobce, pro ty, kdo vyvíjí aplikace, pokud ty obsah, pokud ten obsah můžeme naplnit skutečně důkazy, pokud to budeme schopni podložit. Toto je velmi mm, vysoce profilovaný případ a Eh, potom eh, ta otázka těch letišť. Víte, že máme zvláštní pravidla pro letiště a máme mnoho letišť v Evropě, více než 60 eh, procent Evropanů žije méně než dvě hodiny vzdálenosti od letiště, takže máme opravdu mnoho letišť a je to velmi složité mít tady solidní, solidní business model. Um, ale myslím si, eh, že bude možné o tom podrobněji hovořit někdy eh, jindy, až budeme hovořit o jiných tématech a nebudeme to tak rozebírat teď. Děkuji, pan Věgaš. <clears throat> Já jsem si velice pozorně přečetl tu zprávu a mám dvě otázky, které se týkají situace v Portugalsku a ta druhá taková obecnější. Uh, ta první se týče eh, procesu um, eh, bankovní úpravy s bankou Spiritu Santu, kde tedy komise a příslušná oddělení týkající se hospodářské soutěže prohlásili, že tento proces proběhl podle pravidel hospodářské soutěže. To znamená v procesu, kde v praxi stát tak nějak vyživoval tento fond pro řešení pěti miliardami eur, tak si kladu otázku, zda to tady není tak trošku pokrytecky eh, řečeno, když se říká, že vše bylo podle pravidel a my navíc víme, že zase stát tam tak nějak nadspal nějaké prostředky do toho fondu na řešení sporu, takže zase další banka měla zbankrotovat a zase tam prostě byla státní pomoc a příslušné ztráty. A ta druhá otázka se týče Um, potravinového a zemědělského odvětví. Myslím si, že tady zpravodaj se to, té otázky chápe tak nějak naopak. V podstatě uh, tady vedle toho agroalimentárního sektoru se tu vytváří jak kdyby nějaký rámec pro výjimky, vzhledem k tomu, že společná zemědělská politika upřednostňuje ty producentské organizace, jakoby koncentraci nabídky a výjima, vytváří se tu takový rámec pro výjimky protože to nestojí po boku producentu, protože eh, v agroalimentární oblasti to není flexibilní nabídka, je taková rigidní v rámci těch dlouhých cyklů, tam se to nedá příliš usměrňovat eh, podle eh, vhodných cen. Takže v praxi se to týká velké distribuce a všechny ty velké stížnosti a ti velcí aktéři vlastně zaznamenávají, že jsou tu rozsáhlé praxe dumpingu, měn cen, vidíme to denodenně na cenách mléka, masa, rýže, celé řady dalších eh, potravin, které se prodávají za mnohem nižší cenu, než je cena produkce. No a tak si kladu otázku, když vidím, že je to tady velké množství stížností právě v tomto uh, sektoru, tak co hodlá komise dělat právě s těmi velkými distributory, s těmi velkými hypermarkety. Well, thank you. Of course the... Děkuji. Samozřejmě ta, eh, ten rozsudek ve věci banky bez eh, to tak nějak proběhlo ještě předtím, než jsem já nastoupila, i když to dokončování procesu to stále sledujeme velice zblízka ty náklady toho vypořádání, doufám, ponese tedy portugalský finanční systém. A v tom rozhodnutí o vypořádání, tedy eh, v těch porušeních, ke kterých se dopustila banka, to bude vyřešeno tak, aby to bylo podle pravidel hospodářské soutěže. Samozřejmě že prodej, to je velice důležité, protože pokud se ukáže, že jak si nebudou schopni znovu eh, nabít některé ty náklady, tak to bude mnohem lepší situace než jiná možná řešení. Eh, I když ty ceny jsou důležité pro příslušné lidi, asi ne, nemůžeme zacházet do více podrobností, protože ani já nemám těch uh, více podrobností, protože ten prodej banky, která jsme jmenuje Novou banku, zatím probíhá. No a co se týče zemědělství a toho potravinářského sektoru a celého řetězce, tady to je naše velká priorita. Já s kolegou Filem Hoganem jsme první eh, zahájili veřejné konzultace, abychom měli určité pokyny, aby nám to umožnilo zase mít kvalitní řešení, když to budeme muset nějak hodnotit Eh, přišla nám celá řada připomínek a nyní tedy jsme v procesu dokončování toho dokumentu a těch nových pokynů. Nicméně naším záměrem je mít tedy opravdu jasnou pozici, jasný náhled na věc, abychom mohli mít opravdu rovnovážný přístup v rámci řešení. Dále, velice pozorně se tomu věnujeme, pokud zjistíme, že jsou tu kartely, my jsme objevili právě kartely v maloobchodu, co se týče balení potravin, že může docházet k malému zvýšení cen u jednoho spotřebitele, ale když jsou jich pak stovky a tisíce v rámci těch balených eh, potravin, tak to má dodatečné náklady a vytvořil se tu kartel. To znamená, aby to bylo opravdu rovnovážné i v celém tom řetězci zemědělství, potravinářství, ale zaměřujeme se pak i na ty kartely, pokud je tu nějaké riziko nebo jsou tam nějaké signály, že by k něčemu takovému mohlo docházet. Děkuji. Thank you, Chair, and it's a pleasure to welcome. Děkuji vám, pane předsedo, a vítám paní komisařko jsem ráda také, že jste se zabýval tou záležitostí Pinklit, která se týkala západ, jeho západu Anglie. Samozřejmě, že je to pro nás velice důležité. Já chápu, že ta volba energetického mixu je eh, rozhodnutím vlády. Nicméně u nás máme novou vládu ve Spojeném království a ta je tak trochu proti obnovitelným zdrojům energie, takže zřejmě asi nesplníme ty naše povinné cíle pro snižování uhlíku. Takový nedávný příklad Například vláda hovořila o rozpočtu minulý týden a ta úroveň klimatických změn se asi u nás nezlepší, nicméně e, chtěla bych se zeptat, zda si nemyslíte, že v tomto případě je to nekalá hospodářská soutěž. Co se týče těch, e, té oblasti jeho západu Anglie, tady máme podklady, protože obnovitelné druhy energie by mohly navyšovat pracovní místa, ale tady si myslím, že ten případ Hinkley e, má opravdu podstatnou kapacitu a um, myslím si, že v nadcházejících třích letech, uh, nevím, jestli budou moci být uh, zabezpečeny dodávky i z toho stanoveného procenta uh, obnovitelných zdrojů. Já prostě obecně bych se chtěla zeptat, do jaké míry to musí dojít, aby se tomu věnovala i pozornost u vás, aby to byl případ opravdu narušené eh, hospodářské soutěže a dokdy je to tedy ještě ta volnost, kterou má členský stát vybírat si svůj vlastní energetický mix, protože u nás to probíhá tímto způsobem. Thank you very much. Děkuji vám. Já jen velice těžko vám můžu říct eh, jasnou odpověď, protože Prvně bych se musela podívat na jednotlivá ta rozhodnutí, eh, ke kterým eh, se přistoupilo, když ta, ty podporné režimy byly měněny, když se to hodnotilo, aby, aby se to změnilo eh, ve prospěch hospodářské soutěže, anebo aby se umožnily jiné cesty. Obecně se tu snažíme minimalizovat státní podpory v maximální možné míře, alespoň z toho, co jsem se já dozvěděla, protože já jsem tam ještě nebyla, když se řešila ten případ Hinkley. To je dlouhý proces a je třeba zajistit, aby tam nebyly nadměrné kompenzace a ty dopady na daně byly minimální. A v tuto chvíli nevím, jak to může postihnout i ten budoucí rozvoj celého energetického systému ve Spojeném království. Řekla bych, že pokud tam budou opravdu vážné změny v těch podpůrných režimech, zejména co se týče obnovitelných zdrojů energie, tak se bude muset eh, vláda Spojeného království obrátit na komisi, aby se provedlo nové hodnocení toho, jak to má fungovat. Myslím si, že součást té debaty by měla i respektovat nejen to, že členský stát má volnost si vybírat svůj energetický mix, ale také i ty potřeby, které je třeba přijmout, tedy že to budou určité změny, které následují po těch rozhodnutích. No a tady v tomto případě to se jedná opravdu o politiku. To není jenom rozhodnutí o energetickém mixu, ale také o tom, co tu bude dále v budoucnu, když bude potřeba tak nějak dát do rovnováhy a rozvinout tento eh, nový systém, ale raději bych se k tomu vyjádřila později. Děkuji vám. Pan Vali. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko. Já eh, položím svou otázku italsky. Je to otázka týkající se mé země, ale zároveň také obecná otázka krize v roce 2009. Bankovní systém eh, u nás naprosto eh, postihla, ale nikoli v důsledku úsporné politiky. Celá řada podniků odešla, naše banky přišly o 190 miliard eur, zejména za poslední 4 až 5 let. Vy jste se sešla i s naším ministrem financí Padovanem, abyste hovořili o tématu banek a o vyčlenění e, určitého typu úvěru. Už došlo k celé řadě pomoc, k, k mnohým druhům pomoci, dokonce k dotacím a mezi tím už zase existují dividendy pro manažery a akcionáře. Teď by se ale mělo jít o to, aby se ujistili také středatelé, že ty náklady nebud, se nedotknou jich. Protože já mám pocit, že eh, tomu tak nebude. Existuje velké zkreslení, velká deformace hospodářské soutěže v Evropské unii, jako příkladu v Německu. A v doporučeních specifických pro jednotlivé státy to nebylo zmíněno, ale Německo má obchodní přebytek, který e, není v souladu s pravidly Sixpacku. Já už jsem se ptal pana Moskoviče a teď se ptám vás. jak lze postupovat, když nějaká země jako Německo je pojednávána tímto způsobem, dochází k, tu, k takové nerovnováze. Co si o tom myslíte? Nemyslíte si, že by bylo na čase, aby se proti tomu realizovala nějaká opatření? Děkuji. Well, on, on, uh, Italian, uh... Pokud jde o italskou bankovní reformu, tak jsme ve velmi úzkém kontaktu s italskými orgány Například s ministrem financí jsem se nedávno setkala a vlastně už i dříve jsme se setkali a i naše útvary jsou v úzkém kontaktu. Pokud jde o ehm, to, co je vlastně špatná banka, to nebo vytvoření špatné banky. Tam jde o to, aby se vyňaly eh, nefungující půjčky z banky, tak aby se jim pomohlo poskytovat půjčky reálnému hospodářství a tím pádem vlastně eh, dát podnět eh, reálné ekonomice, aby rostla. Ještě teď probíhají odborné e, diskuze, takže je to zatím ještě velice otevřené, ale obecně mohu říci, že pokud jde o e, zprávu nefungujících eh, půjček, tak tam je celá řada různých eh, možností a opatření. A nemusí to být vždy řešeno pouze státní půjčkou, protože tyto eh, nefungující půjčky mohou být prodány ehm, a ono to možná zní jednoduše, není to tak vždy, protože velmi často není tady žádný trh, který by odkoupil takové nefungující eh, půjčky. Takže tady je potřeba o tom jednat, diskutovat a nalézt metodiku, eh, která by umožnila stanovit cenu, která může být uznána jako cena tržní. To je jedna možnost a potom samozřejmě jsou ještě další možnosti, eh, kdy se to blíží té státní podpoře nebo pomoci, eh, ale eh, toto je čistě eh, specifická věc, italský specifický případ a zatím to ještě probíhá, proto vám více podrobností říci nemohu. Děkuji. Pan Anemans. Okay. Is that beter? Ja. Ik had u graag uh, met u uitgezocht. Děkuji vám. Já bych eh, s vámi rád hovořil o budoucnosti v Evropské unie, protože eurofederalisté tady zneužívají politiku hospodářské soutěže. Moje frakce není pro supranacionální jednotné myšlení. My se zasazujeme o vládní spolupráci v hospodářské oblasti. My bychom rádi měli vnitřní trh pro zboží a služby. O tom nepochybujeme, ale na to také potřebujeme čestnou kontrolu konkurenční situace. Ale znamená to vytvářet stále nové normy a instituce. Tady přece platí zásada subsidiarity a zároveň Tady dochází k pokusům všechno sjednotit. Eurofederalisté si myslí, že vnitřní trh je vynikající výmluvou pro harmonizaci všeho. Existuje tady například kritika eh, co do státních dotací ze strany Marian Tyson, pak tady máme také kartely, zdaňování tabáku, a náklady mobilní telefony. to jsou různé oblasti, ale já bych nechtěl jít do detailu, ale chci se zaobírat celkovou hospodářskou politikou Musíme ku příkladu vytvořit energetickou unii, eh, protože se praví, že mohou existovat stejné šance pro spotřebitele jedině v energetické unii a co sociální unie, kterou žádají federalisté, nebo daňová unie, po které se volá nebo ku příkladu, že všichni musí mít pracovní podmínky, tedy seznam těchto federalistů a jejich představ je nekonečná. Já se vás zeptám, odkud se bere tato ideologická politika, kde by měla přestat. Well, it is, it is very simple. Je to velmi jednoduché. Já se snažím každý den hájit to, co považuji za evropské hodnoty, to znamená rovné zacházení, rovné podmínky pro velké i pro malé, aby se s nimi zacházelo stejným způsobem. A myslím si, že Evropská unie tady musí naplnit velmi důležitý úkol, tedy vytvářet, vytvořit novou naději pro ty Evropany, kteří mají pocit, že jsou v nouzi, protože eh, nemohou najít pracovní místo a nemohou se postarat o svou rodinu. A potom eh, se to okamžitě stává velmi technické a odborné, protože tady bude potřeba udělat skutečný jednotný digitální trh a energetickou unii a kapitálový trh, který poskytne kapitál pro podniky, aby se vytvořily pracovní místa, které lidi potřebují. A podle mého názoru by to mělo být um, provedeno na evropské úrovni, v evropském měřítku, protože tímto způsobem vytvoříme příležitosti pro evropské občany, aby ehm, se jim mohlo dařit. A proto podle mě máme ehm, dobře vyváženou situaci nebo potřebujeme vyváženou situaci eh, na, v, tom, v tom evropském měřítku. A to je potřeba, abychom ty věci dělali v evropském měřítku, pokud si přejeme obstát v globální společnosti a na globálních trzích. A proto eh, s, opravdu z celého srdce velmi odhodlaně dělám tuto práci každý den eh, a, a na, té, na, té, na té evropské úrovni. Děkuji. A nyní má slovo anebo po politických skupinách, tady přesněji řečeno, eh, půjdeme dál, ale máme malé spoždění, takže prosím, otázky se skupíme. Nejprve má slovo Markus Ferber. Ja, vielen Dank, ich versuch... Děkuji mnohokrát, já se pokusím být stručný. Já mám tři témata, o kterých se chci krátce zmínit v rámci pracovní skupiny eh, konkurenční právo, právo hospodářské soutěži jsme představili včera studii k digitalizaci naší společnosti. Vy sama chcete provést průzkum odvětví. Chcete nám říci, kdy budou k dispozici první výsledky? Za druhé, Diskutujeme tady o unii kapitálových trhů, jak můžeme finanční trhy v Evropské unii lépe integrovat a na druhé straně trhy jako telekomunikace, energetika a letectví kde chceme zabezpečit, aby v členských státech se organizovala konkurence, schopnost hospodářské soutěž, abychom dospěli i tady k integraci trhu a vytvořili takové podniky, které eh, budou aktéry na celém světě, jak může eh, politika hospodářské soutěže sloužit k tomu, abychom tady ehm, pomáhali nejenom spotřebitelům, ale zároveň pomáhali podnikům, aby mohli být aktéry v celosvětové soutěži. A co se týče digitálního světa, když vidíme že tady trvalo že jsme u případu Google už v pátém roce a jedná se tady o otázky využívání monopolní pozice na trhu. A to je otázka, která stále ještě visí ve vzduchu. Je, může tady dojít k nějakému urychlení toho procesu vyšetřování? Peter Zibon. Děkuji, Petr Simon. A, pa... Meine Fragen knüpfen an. Moje otázky navazují už Dobré ráno. Moje otázky navazují na to, co řekla paní Ferreira. Obě se týkají tax rulingu a do, práva na dotace, či zákon o poskytování dotací. Vy jste řekla, že ne, ne, že chcete zpracovat hlavní směry text rulingu, ale než to uděláte, musíte se podívat na konkrétní příklady. No, to je podle mne příliš váhavý postoj. U hlavních směrů tady máme funkci vykládání zákona. Já vycházím z toho, že Evropská komise si už udělala představu o tom, co se děje v oblasti text rulingu a zda je to, a co z toho je slučitelné s evropskou legislativou a co ne? Moje otázka, proč vycházející z těchto odhadů nezačnete s hlavními směry, které potom můžete doplňovat v konkrétních případech? Moje obavy jsou, že když nebudete konkrétně postupovat, tak budeme mít hlavní směry, které mohou být tím mečem, který nám pomůže tady pracovat, ale bude trvat strašně dlouho a zatím ten text ruling bude pokračovat. Eh, druhá otázka se týká automatické výměny informací eh, CBC, CBC, jestli k tomu dojde. my jsme o odborech slyšeli, které vypracovali nějakou studii, že byli vděční za to, že tady došlo k bedlivému zkoumání konkrétního případu. Eh, vidíte, Máte pocit, že jste dostatečně vybavena informacemi a dojde-li k CBC, čili k automatické výměně informací na základě stafu počtu zaměstnanců, které máte, budete schopni vůbec to sledovat nebo budete potřebovat navýšení personálu? Eva Paunova. Děkuji, Eva Paunová. Thank you, Chair. Delighted to see you back. Děkuji, pane předsedo, jsem velmi ráda, že jste opět mezi námi, paní komisařko, a chtěla bych se zeptat, Eh, jak to vypadá ve vyšetřování elektronického obchodu? Pochopila jsem, že komise eh, tady má asi 50-stránkový eh, formulář, který zaslala malo obchodníkům po celé Evropě, aby se zeptala, co chtějí prodávat, oblečení, software, elektroniku, kosmetiku online. A bylo mi také řečeno, že hledáte Eh, důkazy o smluvních a nesmluvních eh, hm, různých podmínkách pro přeshraniční eh, prodej a velmi vítám eh, vaši eh, snahu vyšetřovat tyto věci eh, ve světě online, protože toto je také jedna z našich klíčových priorit, tak jak je to i v parlamentu, i mm, na komisi. A jsme velice potěšeni, že vy vlastně doplňujete naše legislativní úsilí a to díky svým nástrojům, eh, které máte k dispozici. Můžete nám říci, jak to vypadá s tím vyšetřováním elektronického obchodu a kdy očekáváte, že dostanete odpovědi eh, od těch eh, zúčastněných stran a jaké budou vaše další kroky. Byla bych velmi ráda, kdybyste byla co nejkonkrétnější. Děkuji. Paní komisařko. Um, first of all, thank you very much uh, for the remarks on... Děkuji vám v první řadě za ty připomínky, co se týče uh, to elektronického obchodování a příslušného odvětvového šetření, jak se ptal pan Faber. My doufáme, že budeme mít první výsledky na počátku příštího roku. Jak jste poukázal, to jsou opravdu velice dlouhé dotazníky. A některé možná jsou i <laughs> další, myslím, že je to tak kolem stovky stran. A my je rozesíláme mnohým podnikatelům. A je to tedy dobrá příležitost poděkovat těm podnikatelům, kteří nám pomohli, protože já vím, jak je to stresující projít takovým dotazníkem. To není takový ten běžný dotazník, který zvládnete za 10 minut, to je opravdový dotazník. A proto si velice ceníme eh, toho, že Oni opravdu tomu věnují čas, věnují se tomu, těm odpověděm, protože takto my získáváme ten náhled, který potřebujeme. Je to velice přínosný eh, dokument, protože víme, že jsou to bariéry kulturního charakteru, jazykového charakteru a bariéry, které jsou tu způsobeny smluvními úpravami, třeba otázky jako zásilky, myslím, že se k tomu někdo vyjádřil, takže já doufám, že to opravdu poskytne náhled eh, do i opravdové naší budoucí práce. A doufám tedy, že nějaké poznatky z toho budeme mít na počátku příštího roku. A jak vynakládáme s digitálním jednotným trhem? Samozřejmě, že se snažíme integrovat elektronický trh. V, některé oblast, v některých oblastech je ten trh velice národní. Jen málo který Evropan nakupuje přeshraničně. Málo který Evropan je schopen si něco objednávat, eh, třeba smartphone nebo smlouvu k televizi a podobně. Tady je důležité vědět, jak eh, máme rozsáhlý trh, jak provádět tyto celoevropské eh, druhy podnikání, protože na té národní úrovni to není tak složité. Tady si přejeme roz, eh, rozšířit ten trh a to je v podstatě ta základní myšlenka digitálního jednotného trhu, aby ten trh byl čím dál více celoevropštější, abychom tu měli další různé uh, příležitosti, které by šly ve prospěch spotřebiteli. A to je tedy důležité, aby se umožnila tato integrace trhu. A to samé se týká i kapitálového trhu. Já Vím ze zkušenosti, jaké jsou problémy při vytváření nových kapitálových nástrojů na domácím trhu, protože my jsme se o to pokusili v Dánsku a nebyli jsme uh, úspěšní, protože náš trh byl příliš malý. Takže abychom mm, mohli mít více kapitálu pro podnikatele, tak je důležité tyto nástroje vytvářet na evropské úrovni, nové druhy dluhopisů, a podobně a o čem se tu stále ještě nedostatečně hovoří, protože jsou tu určité bariéry, prostě podnikatelé nemají dostatek kapitálu. My se snažíme urychlit maximálně naše postupy, neustále tedy se snažíme projednávat tyto záležitosti, mít tu další projekty, dívat se, jak řídit údaje i interně, aby prostě naše postupy byly co nejrychlejší. A co se týče postupu proti eh, trustům, eh, Tady se zdá, že ti lidé, kteří se tomu věnují, tak nějak nechtějí spolupracovat s námi, no a proto to pak trvá příliš dlouho. Uh, a my zase musíme používat konkrétní nástroj proto, abychom adekvátní způsobem obdrželi určité informace. No a co se týče těch daňových režimů, tady je také ta rychlost důležitá. Zase potřebujeme eh, tu mít určité obecné podmínky a proto v každém případě potřebujeme mít eh, příslušné informace, ale pokud je něco obsáhlejší, takového obecnějšího charakteru, tak je třeba se na to dívat náhledem regulace. Máme tedy legislativu, máme určité pokyny, víme, jak by to mělo fungovat, no a na základě toho říkáme, pokud budete pracovat v souladu s těmi liniemi, tak se nepřiblížíte k té šedé zóně. Ale co, jak postupujeme i v případě jednotlivých případů, zase se snažíme spolupracovat s tím daným členským státem a umožnit mu tedy příslušně změnit třeba legislativu, což by mělo být určitým výsledkem pro ten daný daňový režim. Já vím, že třeba eh, v Irsku oni měli určitou ústupovou eh, oblast, určitou přechodnou oblast eh, pro řešení určitých případů, aby se to nezopakovalo v budoucnosti v Lucemburku. Zase se snaží být transparentnější, co se týče výkonu jejich práce. Takže i když tedy připravíme ty pokyny, prostě spolupracujeme s členskými státy, abychom jim umožnili tu změnu, protože v opačném případě by ta situace u nich pokračovala a pořád by k nám přicházely informace o dalších případech a to si nepřejeme. Pak té otázce nástrojů, ano, myslím si, že máme nástroje, ale stále pracujeme na tom, um, abychom šli eh, ruku v ruce i s tím zpracováním příslušných dat, proto tedy naši zaměstnanci v rámci příslušných eh, zejména rozpočtových vymezení se tomu věnujeme. My vždycky potřebujeme více zaměstnanců, ale snažíme se za daných možností dělat maximum, aby prostě se lidé věnovali těm nejvýše prioritním eh, případům. Děkuji vám. Alfred San. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Řízení politiky hospodářské soutěže se zaměřuje na strategické e, cesty, jako je digitální trh, aby se zajistila transparentní hospodářská soutěž a rovné podmínky. Ovšem, velmi často v Evropě i jinde e, trhy spotřebitelů a specializované segmenty které, segmenty, které nejvíce Ehm, přispívají eh, k ziskům velkých společností, se staly jejich polem působnosti. Eh, tady je prostě zajistit, aby vlády tyto věci upravovaly. A tady je složité to sladit s těmi složitými situacemi v Evropě. Státní podpora sama o sobě není a nemůže být předmětem rovných podmínek. Stát, kde ehm, velmi vzkvétá jedno, obdo, eh, jedno jedna oblast musí eh, také podporovat eh, třeba vědu a výzkum, nebo má na to prostředky, ale v některých jiných členských státech tato možnost není. A protože je tady velká rozlišnost mezi členskými státy, velká rozmanitost, eh, tak to vede k problémům. Je tady nedostatek nástrojů, které by umohly, pomohly stimulovat určité aktivity, které by byly zapotřebí pro růst hospodářství. A tady není možné využít třeba státní intervence, tak aby mohly vzniknout projekty a pracovní místa. Když, nebo jak ukázala řecká krize, je tady velká hospodářská soutěž, pardon, velké rozdíly tady a potom, eh, když by se byla snaha to všechno sjednotit, tak by to mohlo vést k velkým problémům. Je tady eh, snaha eh, některé věci deregulovat, ale to by mohlo být kontraproduktivní eh, v některých zemích. Bylo by možné provádět audity periferních oblastí jednotného trhu a přizpůsobit tomu třeba i některé státní nástroje? Možná, že někde by mohly být prováděny audity, zda ta pravidla státní fungují v určité oblasti a pak na základě toho nějakým způsobem ty věci sladit, aby se dosáhly eh, třeba eh, úspory z rozsahu. Děkuji, pan Andreas Schwab. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, já bych se rád zmínil o dvou bodech, na které už tady zazněly otázky. Za prvé sektor inquiry v oblasti digitálního vnitřního trhu, jednotného trhu. To není tak jednoduché získávat odpovědi. A rád bych se vás zeptal, zda už jste se zaobíral otázkou, zda v těchto postupech, které jsou náročné na čas, by se neměl aplikovat článek 8 nařízení z roku 2003, což umožňuje komisi také provádět specifická opatření. V digitálním kontextu tady máme co dočinění s postupy, které vyžadují také rychlý zásah ze strany úřadu. A toto by bylo podle mne možností článek 8 nařízení o postupech. A pak bych rád slyšel politickou odpověď na mou otázku. Máme tady pět nebo deset technologií, kde jsme v Evropě ve vedoucí pozici na světě a mle stojíme v konkurenci s aktéry v globálních souvislosti, kde hrají roli rozpočty, které nepodléhají takovým pravidlem jako naše. Tady se jedná o klíčové technologie, ale měli bychom naše stávající technologie podpořit. Když to neuděláme, riskujeme, že z Evropy odejdou. Další otázka, nedokážete si představit, že eh, speciálně pro určité druhy těch, tohoto typu technologií nebudeme potřebovat nějaký rámec. Tibor Zani. Eh, Děkuji, pane předsedo. My jsme potěšeni, nebo vy budete potěšeni, že nebo my bychom byli potěšeni, kdyby hospodářská soutěž byla spravedlivá, byla dobře regulovaná, ale tady nejde pouze o tradiční hráče, jako jsou společnosti, které spolu konkurují v jedné určité oblasti, ale je tady také hospodářská soutěž eh, mezi eh, různými eh, průmysly, odvětvími a já bych tady například zmínil městskou dopravu, Eh, které také říkáme Uber, eh, a mnoho členských států už eh, tyto věci zregulovalo anebo je regulují. A já se trošku obávám, že pokud na začátku tam, tam bude mnoho pravidel v různých členských státech, tak potom bychom mohli si takto vyrobit problémy do budoucna. Chce komise tady vydat nějaké pokyny nebo doporučení pro, ty členské, pro členské státy, jak zdanit a regulovat ty takzvaná nová odvětví průmyslová. Děkuji. Paní komisařko, máte slovo. Pokud jde o tu poslední otázku, tedy zda eh, tady můžeme vydat nějaké ty pokyny nebo ne, tak bych byla Eh, ráda, eh, kdyby eh, můj kolega z oblasti dopravy tady na to zareagoval, protože tam to by to udělal na mnohem lepším základě. Je pravda, že i města regulují to, jakým způsobem ta městská doprava funguje, pokládají nám mnoho otázek a já nevím, jestli jsme všechny ty otázky zodpověděli a e, za co má být vlastně Uber považován, jestli je to uh, spíše otázka dopravy nebo jestli je to uh, spíše taxi. A na to musíme samozřejmě odpovědět, protože potom teprve bude jasné, jak s tím nakládat. Na jedné straně samozřejmě chceme hospodářskou soutěž, ale na druhé straně je naprosto legitimní požadovat po, spole, po nějaké společnosti nebo firmě, aby řidiči byli dobře vyškoletí a aby tam byly zajištěny určité pracovní podmínky a aby se dobře platily daně. Takže toto je to, s čím členské státy zápolí a neví, jak to eh, vyvážit, jak to dát do správné rovnováhy a nastavit to správně, ale já se o tom poradím s mým kolegou z oblasti dopravy. Pokud jde hm, o ta přechodná opatření, tak eh, možná si budete myslet, že se tomu snažím trochu eh, vyhnout, protože tam samozřejmě jeden cíl a musíte to udělat dobře. A to je jeden z těch důvodů, kde my budeme, proč my asi budeme velmi zdrženliví. Některé členské státy tato opatření používají mnohem více, mnohem častěji než jiné, ale možná to souvisí s tím, že ty případy, které řeší ehm, například v potravinářství, tak tam v těch sektorech je to naprosto jednodušší. Ehm, tam třeba je nějaký případ kartelu a, a Eh, tam jsou různí stěžovatelé, kteří to vidí z různých eh, pohledů. Máme tam konkrétní situaci na trhu a je tady ta stížnost. A potom, eh, když je to takto složité, tak je, důle, tak je, tak, tak je těžké dospět k té jistotě, že opravdu to děláte správně. Takže proto je velmi důležité, abychom postupovali velmi obezřetně, pokud jde o tato uh, dočasná opatření. Potom eh, ta otázka eh, rychlosti, že bychom měli postupovat co nejrychleji a měli bychom si eh, stanovit priority pro naše zdroje a tady eh, je to dobrá příležitost, abych vám představila eh, tuto drobnou příručku. Doufám, že eh, se vám to bude líbit, protože tady je uvedeno, že evropští spotřebitelé zažívají nedostatek hospodářské soutěže, říkají energie, doprava, farmaceutický průmysl, finance a další věci. Ano, Eh, spotřebitelé to vnímají eh, a to je vlastně i zpětná varba pro nás. Oni to vnímají, když tam není hospodářská soutěž. A pro nás je velmi důležité stanovit si podle toho priority. Eh, I mm, pokud jde o tu rychlost, to, na, to určuje potom, kde se snažíme být nejrychlejší. Potom státní pomoc, podpora. Za minulého mandátu došlo k modernizaci této věci a teď je potřeba, aby to fungovalo, protože Jedna z nejdůležitějších věcí je, že to umožňuje členským státům, aby toho mnohem více dělali sami eh, v rámci tedy pravidel samozřejmě, ale aby mohli být samostatnější, aby nemuseli neustále e, ohlašovat něco komisi a potom si vyslechnout její názor a zase něco tady teprve udělat. Ale aby zkrátka mohli postupovat samostatně. Ovšem musí splnit dvě podmínky. Jednak musí to být transparentní, oni samozřejmě musí svým občanům sdělovat, co dělají a jak utrácí e, peníze daňových poplatníků a potom musí být e, hodnocení. Musí zhodnotit, jestli to funguje. No, samozřejmě eh, někdy eh, bylo důležité rozhodnout o nějakém opatření a potom třeba další vláda musela reagovat a eh, realizovat to. A když jsme po vládách chtěli, aby zároveň na, načrtli tu metodu hodnocení ve chvíli, kdy navrhují ten systém, tak tak to je, to je rozumné, protože potom, eh, potom vlastně to eh, přináší výsledky. A já si myslím, že když se bude postupovat takto, tak budeme mít eh, také mnohem spravedlivější a rovné podmínky. Hmm. Tady je důležité na řešit ty věci třeba i na vysoké úrovni, aby bylo jasné, že tyto věci jsou skutečně prioritní a že na to členské státy budou myslet. Má smysl, aby lidé se setkávali, vyměňovali se názory, zkušenosti, protože někdy Eh, když nějaký členský stát eh, vytvoří nějaký systém, tak třeba funguje skvěle a eh, může, když to nemůže být třeba stoprocentně přeneseno do jiného členského státu, tak se z toho ten stát může alespoň inspirovat. Takže takhle si, takto si myslím, že můžeme umožnit i rovné podmínky pro to, jakým způsobem se uplatňuje státní pomoc. Děkuji. Děkuji paní komisařce. Margaret Vestager za velice zajímavou výměnu názoru a nyní zahájíme práci na přípravě naší zprávy, no a budeme se těšit na příští setkání s vámi, abychom si mohli popovídat o této naší společné agendě pro hospodářskou soutěž. Děkuji vám.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 Vážení kolegové, máme již spoždění podle plánu, takže nyní bych rád přečetl sdělení předsedu. Omlouvám se předsedům, učiním tak stročně. Koordinátoři eh, znovu zopakovali výzvu zpravodajům a stínovým zpravodajům, aby postupovali rychle a snažili se najít eh, rychle kompromisy, abychom mohli znovu tu zprávu přeposlat koordinátorům a následně učinit vhodná rozhodnutí. Vytvoření nové politické skupiny ENF, kvota příslušných bodů, která byla udělena nezařazeným členům, byla příslušně předělena mezi skupinu ENF a nezařazené členy výboru ECO. no a vzhledem k složení politických skupin ve výboru skupina ENF eh, nahradí nezařazené v tom prvním kole ehm, řečníků u veřejných slyšení a výměn názoru s komisaři a nezařazený eh, člen pak bude na seznamu při projevech podle plánu Catch the Eye a člen ENF také nahradí nezařazeného člena v pracovní skupině na téma bankovní unie a také ještě koordinátoři rozhodli pozvat Marka Carneyho, guvernéra eh, anglické banky a eh, člena eh, zastupce ESB a další guvernéry dalších centrálních bank by měli být pozváni v blízké budoucnosti. Jmenování virtuální měny SND, přístupy k financování pro malé a střední podniky EPP, stanovisko o službách v obchodování SND, Další členské státy budou přizvány k ekonomickému dialogu na podzim 2015, začátek roku 2016 na základě ustanovení balíčku 6 a 2 priority Řecko, Spojené království, Chorvatsko a Irsko. Koordinátoři se rozhodli svolat společné slyšení nejlépe v září s Klausem Regligem, ISM a, a zase s nově zvoleným předsedou Eurogrupy, aby toto bylo rozhodnuto na politické úrovni, dojde k výměně názoru s komisí a ještě bude zorganizován pro toto další workshop, pak reakce na žádost výboru PETY v celé řadě témat týkající se uh, hypoték a MIFIDu pak eh, žádost o aktualizaci výroční zprávy, ekonu, dále zpráva o bankovní unie a o výroční zprávě v daňové oblasti. Dále probíhající trialogy, závěrečný trialog o pojištění a mediace příslušné směrnici 30. června. Bylo dosaženo politické dohody ve všech eh, tématech dokončení textu probíhá právě nyní a no, další konzultace výboru podle pravidla 73 očekáváme na začátku září, takže ještě jednou blahopřeji zpravodaj eh, na řízení benchmark. Eh, další třetí kolo trialogu proběhlo včera. My jsme tam projednávali celé řad témat jako působnost, výjimky, požadavky na proporcionalitu, eh, požadavky na správné řízení a podobně. Dosáhli jsme určitého pokroku, ale spanují i nadále různé náhledy a Parlament i nadále bude tedy předkládat nové kompromisní návrhy. To byla tedy sdělení předsedy, děkuji vám a nyní se budeme věnovat opětovným konzultacím ve výboru, co se týče transakcí financovaných prostřednictvím obchodu s cenými papíry. Tady bych chtěl poblahopřát Renátovi Sorovi. Vzhledem k tomu, že se jedná o první takové nařízení, tak doufáme, že i další pak budou následovat a myslím si, Renato, přejete si ještě něco k tomu říci? Pokud nechcete, není to nezbytné, pokud ano, tak jen velice stručně. No, thanks, uh, chair. Ne, děkuji, pane předsedo, pouze jsem chtěl poděkovat všem za velkou pomoc, eh, která mi byla poskytnuta v průběhu celého postupu, takže děkuji skupině, děkuji stínovým zpravodajům, celému výboru a vám také za to, jak probíhal poslední trialog. Děkuji. Thank you, Ren- Já děkuji vám, Renato, a nyní tady budeme hlasovat. Myslím, že první provedeme krátký test, takže zahájí hlasování. Okay. Who does not have voting? Kdo nemá hlasovací kartičku, zvedněte ruku. Pan Fernandez. Uzavírám hlasování. A nyní tedy budeme hlasovat o příslušném textu, tedy eh, transakce financované prostřednictvím obchodu s cenými papíry. Zahajuji hlasování. One ECR too many. Okay, vote is closed. Uzavírám hlasování. 46 hlasů pro, 5 se zdrželo, plus ještě jeden, takže blahopřeji panu zpravodaji, tento text byl přijat. A nyní se přesuneme k dalšímu bodu našem pořadu jednání, ta výjimečná debata týkající se řecké krize. Um, takže opravdu toto téma má velký význam. Jednání mezi Řeckem a evropskými institucemi se jasně zaslouží i aktivní přispění našeho výboru a proto jsme měli mimořádné zasedání koordinátoru. proběhlo to v úterý ráno a jednomyslně jsme se rozhodli, že na jednu stranu plně provedeme eh, ustanovení balíčku dvou, abychom tomuto výboru poskytli roli, když jsou vyjednávány nové programy a na druhou stranu, jsme se rozhodli mít nebo postavit toto zasedání na té pozitivní zkušenosti plynoucí z plenárního eh, jednání a umožnit také veřejnou diskuzi, protože ta je zapotřebí a může být na na Na první pohled podle ustanovení balíčku dvou článek 71 nařízení 472 v první řadě neveřejné zasedání a Bira předsednictví a koordinátorů a setkat se s komisařem Moskovičím, což je tedy ustanovení balíčku dvou, jakožto příprava eh, úpravného programu a implementace toho úpravného programu. Tam existuje postup, eh, prostřednictvím kterého se poskytuje informace přímo eh, býru výboru ECON. A my vítáme také tu skutečnost, že se pan Moskoviči umožnil, tedy souhlasil, aby tato setkání ve všech fázích probíhala pravidelně. A také chceme připomenout komisi, že ta nová ustanovení balíčku dvou tak jak si vytvářejí nový rámec, nejenom co se týče odpovědnosti a reportingu, ale také co se týče implementace těch úpravných programů s určitými zárukami, které zase existují v rámci nové legislativy a parlament si pokud si parlament myslí, že tyto by měly být implementovány. Takže jsme opravdu rádi, že Pan komisař vyjádřil svoji absolutní podporu tomuto a nyní tedy musíme brát v potaz i tento nový právní rámec. A ještě než zahájíme rozpravu na toto téma, tak mi dovolte jen velice stručně vám sdělit několik takových stručných poznámek, které jsou také napojeny na to, co by Ekon jakožto výbor měl dělat nezávisle na ty různé politické náhledy, což je naprosto legitimní a normální mezi jednotlivými politickými skupinami. Myslím si, že to, k čemu dochází, nám vlastně takto umožňuje určitá ponaučení. Pozitivní považuji to, že konečně, i když za složitých eh, okolností bylo dosaženo dohody, která takto může zajistit integritu eurozóny. A také si myslím, že je podstatné, že relevantní dodatečné zdroje byly, budou tedy konečně poskytnuty jako dalším krok a že to tedy bude dostupné jako určité jasné gesto solidarity vůči Řecku. Já si také myslím, že je zajímavé a pozitivní jejich jasný závazek, že závěry Eurosummitu se věnovali i otázce restrukturalizace dluhu, nejen tomu herkatu, ale také se zabývali otázkami úrokových sazeb a splatnosti. A také bych chtěl ještě připomenout, že kromě tedy toho, co zapracoval Eurosummit do svých závěrů, tak základem té dohody bylo to, co vlastně bylo již odhlasováno v řeckém parlamentu a tvořilo základ té dohody mezi institucemi a řeckou eh, vládou, což vlastně vzalo v potaz celou řadu těch návrhů z řecké strany. A v konečném důsledku tedy eh, je to velice udržitelné než eh, to řešení původně navržené věřiteli, to 1%. Respektují se tím všechny programy, včetně té otázky spravedlivého rozdělení eh, daní a správné zprávy. Takže Eh, tento program by měl být sladěn s těmi předchozími. Samozřejmě, eh, že to klima vzájemné důvěry v průběhu jednání někdy učinilo jaksi dramatickými ty poslední kroky na eh, samitu eurozóny a to také přispělo k tomu, že se tam zapracovali nové prvky do té dohody. Některé z nich naštěstí zmizely jak například někteří z nás zdůraznili tu skutečnost, že by to mohlo být nejen negativní, ale že by to tak nějak legálně umožnilo samotný Grexit. Naštěstí k tomu nedošlo. My všichni víme, že ta možnost existuje. Podle mého názoru je to velice negativní, ale v konečném důsledku nakonec se to neobjevilo v žádném tom přijatém textu na úrovni žádné evropské instituce. Takže ty eh, signály, co se privatizace, byly také podstatně změněny a podle mého názoru vylepšeny ve srovnání s tím původním návrhem. No a zároveň je tu opravdu silný prvek kondicionality, co se týče monitoringu a implementace dohody. A podle mého názoru to je zase jeden z těch prvků, nad kterým bychom se měli zamyslet, tedy nahlížet na to, kde je ta naše společná zodpovědnost a obavy a v podstatě to apeluje na parlament, aby měl posílenou roli, co se týče zase té vyšší míry demokratické odpovědnosti v rámci tohoto modelu vymezené kondicionality. To znamená, musíme žádat od parlamentu, aby se silněji zapojil do té části monitoringu, definice a implementace té, toho nového režimu kondicionality. My jsme to za, znamenali v textu závěru Eurosummitu, a že tu tedy bude opravdu legální memorandum pochopení, porozumění a když jsem si četl závěry Eurosummitu, tak je tu v podstatě pro nás jasná role No a na závěr, myslím si, že to vše nám sděluje, že je tu určitá intergovernmentální metoda, že národní prostředky s těmi vynakládají národní parlamenty, rozhodují o tom téměř jednomyslně a to tak nějak vyhrocuje tu dynamiku, jako může postupovat členský stát, zatímco ta metoda společenství to zdůrazňuje společnou evropskou dimenzi a snaží se spíše uplatňovat ty postupy eh, na základě kompromisu. Myslím si, že ESM eh, bude nadále takovým intergovernmentálním nástrojem a tady všichni samozřejmě musíme eh, od toho eh, vyžadovat příslušné zprávy, to je důležité, protože evropské politiky si vyžadují, aby existovala opravdová evropská politická agenda. V opačném případě to bude negativní a nějaké minoritní pozice v národních parlamentech pak vyhrocují a znemožňují tu cestu kompromisu. To je důležité ke zvážení a já si myslím, že jako výbor, ostatně vždycky jsme tak činili, bychom měli eh, jasně podpořit eh, to zefektivnění této metody na základě společenství. A nyní můžeme zahájit tedy ehm, rozpravu, máme tu dlouhý seznam řečníků a poté ještě i do Catch the Eye máme celou řadu eh, zapsaných řečníků. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Podle mého názoru řecká krize eh, vstupuje do nové fáze. Bylo by špatné předpokládat, že pozitivní výsledek samitu eurozóny eh, ukončil řeckou krizi. Eh, zdá se, že to odvrátilo bezprostřední kolaps Eh, hospodářství Řecka a Grexit, ale budeme muset vyčkat, než budeme moci vyvodit definitivní závěry o eh, tom scénáři. Podle mého názoru bychom měli spolupracovat navzdory eh, různým ideologickým a politickým rozdílům, abychom tedy tady zachránili tu situaci a Řecko. Zhoršení ekonomické situace v Řecku před před šesti měsíci Eh, tam byla, bylo hospodářství, které se začínalo znovu obnovovat a měli jsme také určitý přebytek eh, primárního rozpočtu, ale teď máme eh, znehodnocování a podle expertů HDP se sníží o 3 až 5 v roce 2015 a také máme poměrně velký rozpočtový schodek a nikdo neví, jak velký, a, ale musí se to řešit. Takže východisko je velmi negativní. Pan Varufakis, tomu se to vlastně podařilo narušit hospodářství v Řecku. Nová vláda neakceptuje nebo nestotožňuje se s tím programem. Eh, udělali to předchozí vlády a to rozděluje, rozlišuje ten to je, to je rozdíl mezi Řeckem, které mu se to nepovedlo, zatímco Portugalsko a Irsko eh, jsou úspěšnější. Eh, vláda se nestotožňuje s tím programem a tady zdůrazňuje ideologický antagonismus Hovoří se o tom, že to je eh, rozhodnutí Eurosamitu, eh, že řeci byli vydíráni, eh, věřiteli a mají pocit, že to je vlastně určitý puč proti demokraticky zvolené vládě a vůči přání Řecka, řeckého lidu, které vyjadřilo referendem. Ostatní vlády eurozóny tady, tady reagují a řecká strana, naši řečtí přátelé tady budou muset začít opět komunikovat s Evropou, protože je tady těch 5 miliard euro, eh, které potřebují a byla by chybná taktika, kdyby tady zdůrazňovaly ideologické a politické rozdíly a zároveň chtěli více peněz. To by z jejich strany nebylo moc eh, moudré a praktické. Eh, není tady eh, komplexní ekonomická politika. Ta opatření, která jsou navrhovaná, mají stabilizovat eh, řecké hospodářství, ale nejsou zaměřena na rozvoj. A my přitom potřebujeme hospodářský rozvoj. V Řecku nadále penalizujeme produktivní soukromý sektor abychom zabránili strukturálním změnám ve státním sektoru. A to je potřeba změnit, ale je to velmi těžké eh, pro tu eh, levicovou vládu. Ta by měla k tomu začít přistupovat jinak, protože jinak budeme za tři nebo čtyři eh, měsíce, za pět měsíců diskutovat zase o tom stejném. Je tady problém se státní byrokracií, Eh, státní eh, sektor eh, ztrácí peníze a důchodový systém stojí více než 40 z rozpočtu a více než 50 přichází ze státního rozpočtu. Musíme se držet těch čtyř minut. A jak dlouho jsem hovořil? Uzavřete to, říká pan předseda. Já jsem vám zaslal eh, písemně analýzu situace. Omlouvám se za to, že jsem překročil čas. Budeme mít tady problém s politickou nestabilitou, nebo máme ten problém, protože, jak víte, tak eh, část vlády hlasovala pro politiku vlády, ale naše eh, strany ty se snaží to vyvážit, ale je tady zkrátka politická nestabilita tom smyslu, že je tady velká pravděpodobnost, že Syriza se rozdělí. Ehm, já doufám, že se to podaří zabránit, ale mohlo by se to stát. A možná budeme mít nové volby. Takže se to vyvine nově. A Syriza eh, kontroluje eh, tedy eh, státní. Hm, dobře, musíte prosím skončit, jinak nebudou mít prostor jiní kolegové. Maria Juaro Rodriguez. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Minulé pondělí Evropa zabránila eh, velkému eh, problému v eurozóně a Grexitu. Ale musíme uznat, že ta dohoda, která byla dosažena, není spravedlivá a udržitelná dohoda. Liší se to eh, od typických dohod. Jsou tady některé významné rozdíly. Ale myslím si, že ta dohoda, tak jak je teď, neposkytne udržitelné řešení, které si Řecko zaslouží a které potřebuje. Souvisí to s politickým vyjednáváním a s tím, jaká metoda vyjednávání byla použita, jak se k tomu přistupovalo. Protože spravedlivé a udržitelné dohodě jsme byli mnohem bližší dříve. Ovšem náhle e, se uplatnila špatná politická metoda a všech se zvrátilo. Mezi sobotou a nedělí metoda společenství byla zapomenuta a byla použita intergovernmentální mezivládní metoda a vlastně tím eh, z toho vzešel jiný výsledek. Eh, komise tady začala hrát mnohem podružnější roli a Evropský parlament také nemohl hrát tu roli, která mu náležela. A teď máme dohodu, která se liší eh, od hm, těch typických dohod, ale je zřejmé, že ta dohoda musí být vylepšena v některých kritických věcech. Jednak pokud jde o fiskální konsolidaci, samozřejmě, že potřebujeme vyvážené veřejné financování eh, v Řecku, ale je jasné, že cena za fiskální eh, konsolidace nejsou eh, pravidla. Tady není možné překročit určitá pravidla a zanedbat obnovu budoucí v Řecku. Samozřejmě, že je potřeba v Řecku provést hloubkové reformy, ale nemůžeme se zmílit v prioritách. Hlavní prioritou by měla být eh, efektivní veřejná zpráva a efektivní a spravedlivý systém výběru daní. A ne takové ty obvyklé reformní priority, jako liberalizovat eh, trh a tak dále. Eh, trh práce a tak dále. Pokud jde o důchody, tak tam samozřejmě potřebujeme důchodový systém eh, zreformovat, tak aby byl udržitelný, ale je potřeba dbát na to, aby nebyly důchody eh, těch chudých rodin úplně seškrtat, protože to je taková poslední záchrana síť, která brání tomu, aby opravdu lidé propadli té nejhorší bídě. Takže aby skončili na ulici. Takže reformy opravdu potřebujeme. Pak tady máme eh, privatizační fond, kde opět musíme zabránit eh, některým chybám. Já si myslím, že eh, aktiva, která jsou k dispozici, byla nerealisticky odhadnuta a zanalizována. Je nerealistické myslet si, že můžeme vycházet z 50 miliardových aktiv je jasné, že tento fond by měl být eh, transformován na investiční fond ve prospěch řeckého hospodářství. Takže tam nás čeká velký kus práce. Potom zadluženost. Kolik více expertizy potřebujete na to, abyste mohli vyvodit, eh, že to v Řecku není udržitelné? a že budeme potřebovat uh, moudré strategie, abychom snížili zadluženost. Samozřejmě, že nejde, mm, není možné provádět, uh, nebo že můžeme provádět nominální herkaty, ale jsou efektivnější způsoby, jak k tomu přistoupit. Potřebujeme naléhavé řešení. Návrh komise k využití evropského uh, Eh, mechanismu stability, to je, to je dobré. To znamená, že se opět vracíme eh, ke komunitární metodě. A proto bych závěrem ráda řekla, že řešení náleží, nebo řešení leží v metodě společenství. Potřebujeme, aby se s tím mnohem více stotožnila komise a musíme zajistit, že ESM bude začleněn do evropského rámce a PMU bude eh, reformován a že se to pohne tím správným směrem. Děkuji vám, pane předsedo. Rozhodnutí šéfů státu a vlád eurozóny k řeckému problému opět Eh, bude cestou, která povede ke stroskotání. Recese se zhorší, nezaměstnanost se zvýší. A kromě toho je třeba konstatovat, že zhruba 40 řeckých eh, občanů už je pod hranicí nouze. 3,1 miliard eur má být dano k dispozici, má být zablokováno, aby vůbec tady byl nějaký předpoklad pro to, aby se MMF vůbec touto žádostí o pomoc mohl obrátit. To je proti pravidlům ESM. Řecký parlament během 48 hodin musel schválit eh, reformy navzdory vyděračským opatřením řecký parlament se musel zaobírat touto záležitostí, třeba že referendum ze 60% taková opatření odmítlo. Myslím si, že to je jasné poselství všem národům Evropy, aby bylo jasné, že opuštění dluhu není tedy žádnou možností. My jsme před memorandem měli zadlužení 27% a teď eh, jsme se dostali nad 80% a během dvou roku to, dluh ještě naroste. Eh, Budeme-li věřit odborníkům, no tedy to rozhodně není udržitelné. Kromě toho eh, trojka dosáhla následující věci vůči Řecku. Evropská centrální banka si nechala tři 1,8 miliard eur, eh, které Řecko vyžaduje od ESM, tak větší část se použije na splacení státních půjček, eh, které ECB koupila od řecké centrální banky. A teď eh, ty tyto dluhy mají být eh, vyrovnány 100% hodnotou, i když předtím eh, to eh, tady bylo zaplaceno 40%. Kromě toho se má prodat v dražbě majetek Řecka má se dát dohromady 50 miliard eur, ale to zase poteče do bank. Ovšem po kontrole mm, pohybu kapitálu se banky dostaly eh, na okraj propasti a jak se očekávat, že rekapitalizací se bankám pomůže opět na nohy. Veřejné zadlužení. Mm, eh, budeme privatizovat 14 regionálních letišť. Eh, Fraport, nějaký německý podnik, má chtít koupit tyto letiště. Kromě toho je třeba privatizovat železnice a mnoho dalších subjektu a Řecko se tím stane protektorátem věřících. Grexit, tak jak to navrhl Schäuble, eh, nebyl jenom útokem proti Řecku, ale útokem proti bezpečnosti eurozóny, jako vedlo k tomu, že členské státy se pokoušejí prosadit eh, že jenom některé silné státy se snaží prosadit v eurozóně. Juncker řekl, že 35 miliard bylo dáno k dispozici v rámci investičního programu. No to přeci vůbec nepochází z společného rozpočtu, z komunitárního rozpočtu. Může Evropská unie postupovat tímto způsobem? Může Německá e, Evropa vynucovat dodatečná opatření ve výši 12 miliard eur a více. Na závěr bych ještě rád řekl, že řecký lid se ne- ne- nezhrbí a rychle dá trojce odpověď. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych dnes ráda hovořila nizozemsky, proto vás prosím, abyste si nasadili sluchátka. Uh, Můžeme konstatovat, že když mnoho stran uzavře nějakou dohodu, že tedy potom se budou otvírat šampaňská, bude lítat, budou lítat zátky a bude se slavit, ale tady tomu tak není. Tady došlo přesně k opačné situaci došlo k dílu, ale všichni jsou zneklidněni a všichni se ptají, jak to bude vypadat Řeckem dál. Ehm, protože to je založeno na chybějící důvěře. Tato důvěra chybí, protože jsme měli celou řadu summitů v minulých letech a vždycky znovu a znovu byly uzavírány nové dohody a pak zase docházelo k novým diskusím o nových úvěrech pak mise, které vysílaly delegace trojky. Já jsem byla sám, sama pardon, členkou v Nizozemsku a vždycky jsme vedli diskuze k tomuto tématu, protože tady byla celá řada stále nových problémů. A tyto obavy se rozhodně nenechaly zmírnit. My vůbec nevíme, co se bude dít v příštích měsících a samozřejmě doufáme, že ti, eh, kteří budou vést eh, vyjednávání v budoucnosti, to budou vést dobře, že budou disponovat také nezbytnými informacemi abychom, a pan předseda výboru již na to poukázal, abychom i do budoucna mohli silněji zdůrazňovat kondicionalitu a přeskum opatření. V minulosti jsem vždy znovu zažívala, že eh, když v Řecku existoval větší prostor, že Potom ty review missions trvaly zase déle a to si nemůžeme dovolit, to si nemůže dovolit ani Řecko. Stále se tady hovoří o reformách ne proto, že by to byl náš koníček, ale protože tyto reformy jsou nezbytné. E, Řecko pocítí konkurenci i na světových trzích a bude nuceno vstupovat do hospodářské soutěže. A to není možné, když tady není žádný fungující důchodový systém, nemůže to fungovat, když se nebude reformovat pracovní trh. Je tedy v zájmu všech, aby tyto reformy byly provedeny a já sdílím obavy celé řady Evropanů, a stále to slyším kolem sebe, jak vláda, která sama říká, že vlastně s odporem, ale nikoli s přesvědčením něco přijala, jak může opravdu prosazovat tato obtížná opatření, když zároveň předešlé vlády, které Eh, možná eh, sepisovali tyto reformy a sami měli potíže při jejich uskutečňování. Nebude to jednoduché, já přeji partnerem při vyjednávání hodně úspěchu, eh, přeji vám skutečně hodně moudrosti a hodně zdravého lidského rozumu selského, protože to bude zapotřebí. Děkuji. Grazie, Dimitris Papadimulis. Děkuji, Dimitris Papadimulis. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, domnívám se, že teď bychom skutečně měli být upřímní. Problémy, s nimiž bojuje řecký lid, jsou důsledkem dvojího stroskotání. Za prvé je to stroskotání na řecké straně protože vláda, vlády v této zemi celá desetiletí špatně hospodařily, ať to byla Nea Demokratia nebo PASOK. Eh, kupily se deficity, daňové uniky, stát nevykonával svou funkci, chudí platili daně, ale bohatí ne. A kromě toho Eh, došlo k programu drastických opatření, který stroskotal a který vedl k enormní recesi nezaměstnanosti a dalšímu a dalšímu deficitu. Myslím si, že je naprosto nesprávné z ideologických důvodů vládu, která je teprve pět měsíců u moci obvinovat z toho, co vzniklo za poslední 40 let. Včera Řecký parlament hlasoval pro tento program a řecká vláda je také rozhodnuta tento problém uskutečňovat, třeba že se domníváme, že logika a celá řada opatření jsou jednostraná a vypadají jako trest. Ale myslím si, že bychom se měli podívat do zrcadla co pak Evropský parlament hrál nějakou roli eh, v těchto mm, dlouhatánských vyjednáváních? Vůbec ne, ani Evropská komise nehrála roli. Kdo byl ten, který vedl jednání německá vláda a její spojenci? A, eh, a naprosto se zapomnělo na to, co eh, vlastně čím trpěl německý eh, lid po Versajské smlouvě, po Hitlerovi. Naprosto zapomněli na to, co německý lid a Evropa eh, získali poté, co byly německé dluhy seškrtány. A pak došlo k německému hospodářskému zázraku a na to se zapomnělo a teď se prostě uh, mu, uh, hovoří o Grexitu. Chceme-li pomoci řeckému lidu, Řecku a Evropě, pak musíme jít touto cestou ve směru Grexitu. Grexit je pojem, který se poprvé objevil v textu euroskupiny a tady se ukázalo, že se obětovala komunitární metoda komise nehrála roli a e, Evropský parlament vůbec o toho nebyl. Včera MMF bylo předloženo studie, že řecké dluhy nejsou trvale udržitelné, že se už blíží 200% hranici. Jak to můžeme vysvětlit a jak může Evropský parlament vykonávat tlak na to, aby došlo ke skutečnému řešení, k přestrukturování dluhu, aniž by evropský poplatník e, za to musel platit. do budoucna bychom měli v Evropském parlamentu žádat, abychom mohli hrát rozhodující roli při vyjednávání takovýchto programů. My jsme nezajistili vůbec financování programů. To znamená, že německé noviny podkopávají tuto dohodu Strana zelených přímo vyčítá Šojblovi, že tady podkopává snahy eh, pro eh, snahu, eh, snahy nalézt řešení a vedla se diplomatická válka proti Řecku. Buďme upřímní, v naší zemi je třeba mnohé změnit cizinci nemohou za to, co tedy musí snášet řecký lid, ale myslím si, že potřebujeme politickou stabilitu. Jedinou odpovědí na politickou stabilitu Řecka je současný premiér Cypras a jeho strana Syriza. My prosadíme reformy, eh, odstraníme nepotismus a moc oligarchů abychom dosáhli rozumného hospodáření a také solidarity těmi, kteří trpěli v eurozóně. Ernest Urtasun. Děkuji, Ernest Urtasun. A já budu hovořit španělsky. Myslím si, že neděle byla černou nedělí pro dějiny Evropy. Myslím si, že je to jasné, byl to černý den, co do návrhů a co do snah. Myslím si, že to musíme říci tady v Evropském parlamentu. Také třeba konstatovat, že se neumožnilo spravedlivé vyjednávání řecké vlády s Evropským uh, Eh, s evropskými institucemi. Nešlo vyjednávat, eh, protože tady bylo to vyhrožování, že by se nemohly otevřít banky a myslím si, že pro příští naše vyjednávání se musíme ptát, za, pod jakými články eh, se jednalo o to, že Evropská centrální banka nedá peníze k dispozici, protože ECP dávalo, dalo prostředky bankám na Kypru, které neměly dostatek koletirálu a řeklo se, že je to nutné pro záchranu. Pan Kr napsal poštu, napsal dopis, kde hovořil, jakým způsobem třeba postovat, když nebudou dostatečné kolitorály. Ale proč se to neudělalo v Řecku? To bylo z politických důvodů. To bylo za prvé, za druhé. Jsme tady skutečně v politickém boji a já si dělám obavy, když slovenský fin, slovenský minister financí řekl, že toto všechno a tvrdost dohody jsou důsledkem výsledků první světové války. To řekl slovenský minister financí na Twitteru. No to mi přijde tedy naprosto nepřijatelné a je tedy eh, zjevné, o čem se vlastně jednalo. Třetí věc vy se domníváte, že je možné stabilizovat Řecko. Eh, žádáme tady ekonomický rozumný program, když se podíváme na to, že HDB padá o 2-4 s těmi fiskálními cíly mají zlepšit o 3,1% bodu eh, hospodářství v Řecku a když se bude používat, budeme-li aplikovat podmínky MMF, jakou to má racionalitu. My prostě vnucujeme Řecku sebevražedné programy. Na to musíme jasně upozorňovat. Další věc reformy. Ano, já také si činím obavy, že všechny reformy, které vyžadují eh, instituce, se vždycky dotknou těch nejslabší eh, proč chceme brát něco těm, kteří už mají nejnižší důchody? Proč to vyžadujeme od řeku místo toho, aby jsme vyžadovali, aby se zreformoval fiskální systém nebo aby se zesíl boj proti uh, korupci. Ne, eh, budou se zdaňovat eh, zase duchoci, kteří mají již tak nízké, eh, nízké příjmy. A potom chceme, aby během 48 hodin, 48 hodin, aby parlament schválil prostě něco, co se jim vnuce, to tady vůbec ještě neexistovalo. To, co se teď děje pod nadvládou trojky, to je netelo, netolerovatelné podívejme se na to, že Eh, se vyhrožovalo jednomu členskému státu, že ho vyhodí z eurozóny. No co dělá teď Evropský eh, parlament? Co pak je možné, aby jeden evropský stát hrozil druhému státu eurozóny, že bude vyhozen? Myslím si, že musíme být velice tvrdí a klást tyto otázky, protože chceme-li, aby Řecko mělo budoucnost, musí Evropský parlament naprosto jasně říci, že toto není tolerovatelné. A naposled bych rád říci, já bych rád měl daleko bojovnější Evropský parlament, abychom pozorovali náš hlas, protože to, co se děje, skutečně vzbuzuje obavy pro budoucnost celé Evropy. Děkuji. Thank you. Děkuji pokud jsem tomu správně rozuměl. To znamená, ty důchody by byly um, tak nějak snižovány až od března 2016 a myslím si, že to je takový poměrně pozitivní bod, který získala vláda. Pan Jonathan Arnott. Děkuji celá tato rozprava mi trošku připomíná takovou hru o kočky a myši. Tady o, eh, se dávali do krabice nějaké kočky, používal se určitý jed a v konečném důsledku jste nikdy nevěděli, jestli kočka přežije nebo ne dokud jste prostě tu krabici neotevřeli a nezjistili, jestli tedy ta kočka je zároveň živá nebo mrtvá. Takže je to samozřejmě eh, kruté tady k této hypotetické kočičce. Tady eh, ta hra probíhá s Řeckem a ne s kočičkou. Tady eh, ministři už roky říkali všem těm, kdo chtěl poslouchat, jaké tu jsou problémy, že se tam špatně řídí eh, řecká ekonomika. A včera v noci eh, museli přijmout ten nejdrakoničtější balíček, jaký si kdo dovede připravit. Takže řecký parlament proti vůli lidu musel něco takového přijmout. A dnes tu máme návrh, abychom používali článek 122 eh, smlouvy o fungování EU, který navrhuje, že členské státy v eurozóně a Spojené království by měly připojit k tomu novému eh, vypořádání i když je to způsobeno s okolnostmi, které tak nějak unikají kontrole Řecka. Takže na jednu stranu tady Eh, se říká, že je to řecká eh, chyba a na, pak i, že to není řecká chyba. Ale tady to není jenom takový hypotetický problém, jako ta hra s kočkou. To je každodenní realita prostě, kdy každodenně to prokazují lidé na ulicích v Aténách. Já jsem měl tu možnost, že jsem navštívil i určitá města v Řecku. Jsou tam oblasti, která budou postižena. Třeba eh, Soluň. Řecko je takto úplně krutě odsuzováno tady touto moderní západní demokracii. Stávají se oběti tady té eh, um, měny eura. A komise má pravdu, když říká, že situace je nyní mimo kontrolu Řecko. Řecko je v euru, nemůže samo měnit úrokové sazby, nemůže si samo splatit svůj vlastní dluh. A IMF tvrdí, že řecký dluh dosáhne 200 HDP. No, ale tomu se nedivíme, protože tady tato dohoda o bailoutu bude ještě eh, tlačit na HDP víc a víc. Pokud se nesníží eh, to zadlužení ve srovnání s HDP, tak se situace nezmění a IMF eh, nám neříká, že je neudržitelný, ale že je téměř neudržitelný, že je vysoce neudržitelný. To znamená, že Řecko se dopustilo chyb v minulosti, nicméně nyní nemůže ještě zvyšovat své zadlužení. A to ani nemá cenu tady zmiňovat Sisyfa. My vidíme, jak lidé trpí, jak eh, jsou tu krotá pravidla eurozóny. A může to být tak, že prostě ta krabice byla nyní otevřená, ale je to pandořina, skříňka. Prosím, pan předseda přerušuje řečníka, aby dokončil svůj projev. My můžeme tady poukazovat na, na sebe navzájem, či je to chyba, ale je to tady velká tragédie, kterou způsobila tato naše unie. Pan Anemens. Kolegas, eh, Předsedo, vážení kolegové, tato takzvaná dohoda s Řeckem není vůbec žádná dohoda, není to žádný konsensus, je to skandál, je to ponižující a zbyteč, naprosto zbytečné bez užitku. Když se podíváme na mírovou smlouvu ve Versailles, která nebyla taky žádnou mírovou smlouvou, ale byla lidem vnucena je jediné světlo na konci tunelu a sice, že pan Schäuble sám teď říká, že Grexit je určitou možností. Doposud jsme tady stáli jako šílenci, eh, když jsme se vyslovovali pro Grexit. Teď konečně Eh, se to máme dobrou společnost, která to říká a to je dobře, eh, aby se konečně prolomila ideologie této sněmovny a celé Evropské unie. Evropská unie se vždycky domnívala, že jsou-li dobrá evropská opatření, budeme se zasazovat o více a více unie tak jak to vypadá například s jednotným trhem. I tady my jsme byli pro konfederaci v jednotném trhu, ale když se potom dosáhne krizového okamžiku, nefunguje to a e, dojde se k opravdovému bankrotu, tak zjišťujeme, že evropská opatření nefungují. A najednou tady zase má fungovat více a více evropských opatření, to říkal pan předseda Gualtieri, e, který říká naprosto otevřeně, že celý tento systém musí převzít Evropská unie, a spol, která má spolupracovat s vládou. No tak to je tedy spíše něco jako náboženská modlitba, ale my víme, že to všechno povede k tomu, že to šílenství bude stále a stále pokračovat. Doufám, že dojde ke Grexitu a doufám, že opatření, která se budou snažit Grexit brzdit, bude nutno vzdát, protože tím to zatím Řecko ponižuje a stejně to tomu systému nepomůže. E, Zjištili jsme, e, že e, jako předseda v belgickém parlamentu jsem také mm, se obrátil na pana Rena, který řekl, že všechna čísla byla sfalšovaná, Řecko se nemělo vůbec přijímat do eurozóny. A teď jsme se tedy všichni mílili a bylo by bývalo lepší, kdyby veřejnost v Evropské unii eh, byla eh, informována až teď. Já myslím si, že by bylo dobré eh, říci, že by se měl zorganizoval Grexit protože tady jednotná měna je e, nesprávný projekt pro tolik různých hospodářských systémů. No, pokus to byl, pokus ano, ale e, žádný úspěch neměl. Když se podíváme, že by tady mohlo dojít k efektu sněhové koule ve směru Portugalsko, Španělsko, možná Francie, ale teď tady máme e, nesprávný ok okamžik, protože jsme ho nevyužili, abychom opravili historické chyby. Pablo Zalba. Pablo Zalba. Pablo Zalba. Děkuji, pane předsedo. Já nemám žádné pochyby o tom, že problémem Řecka není udržitelnost dluhu, ale nedostatečný růst. Již v roce 2014 řecké hospodářství, jak to bylo připomeno, narostlo o 0,8% a španělské hospodářství o 1,5%. To znamená 0,7 1,7 rozdílu. To znamená, že řecké hospodářství upadá o čtvrtinu procenta, zatímco španělské hospodářství narůstá čtyřprocentním rytmem 8 procentuálních bodů. Takže k čemu došlo od té doby do dneška? Vláda, která přišla o historickou příležitost provést reformy, které země potřebuje, liberalizovat hospodářství, transformovat uh, Um, byrokracii tak rozsáhlou v Řecku. A proto si myslím, že toto je ta hlavní příčina, která přivedla do této dramatické situaci řecký lid. A proč si myslím, že problémem Řecka není udržitelnost dluhu, ale růst? Protože ta slavná zpráva FMI tvrdila, že po konci léta loňského roku, že řecké zadlužení už bylo udržitelné. Tak jak to, že předtím bylo udržitelné a nyní není, protože tehdy eh, ten růst byl 0,8% a nyní padá přímým pádem. Takže co musí udělat řecké hospodářství, aby rostlo? Samozřejmě to, co už dělalo na počátku tedy toho loňského roku. Reformy, reformy a zase reformy. A buďme realisté, dokud tu nebudou reformy, nebude růst a samozřejmě bude pokračovat problém udržitelnosti růstu. Řecká vláda tu má historickou příležitost a zřejmě poslední má sociální podporu, to je pravda, čím dál nižší, aby transformovala svoji zemi, aby proměnila Řecko v produktivní hospodářství. Ale co je tu ještě důležitější? Aby Řekům dala příležitosti, které si Řekové zaslouží, aby mladým Řekům dala příležitosti a slibnou budoucnost, protože v opačném případu budeme takto odsuzovat řeky k pohromě, ze které se nikdy neotřepou. Takže myslím si, dámy a pánové, buďme pragmatičtí. Pokud řecká vláda opravdu se zaváže, že provede strukturální reformy, aby podpořila růst, tak je pravda, buďme štědří s nimi a pomožme jim abychom urychlili ten pozitivní dopad, které mají reformy na hospodářství, protože já opakuji, nemůžeme umožnit, aby řecké hospodářství spadlo o 4-5 procentuálních bodů. Ale pokud to oni chtějí umožnit, tak jen těžko my jim budeme moci pomoci. Děkuji. Thank you, Elisa. Děkuji, Eliza Ferreira. Well, um... Kolegové, já si myslím, že ten problém je příliš závažný, abychom se toho chopili pouze čistě z té stranické, stranického hlediska, nebo abychom si hráli tady na tu hru poukázování na vyníka. Myslím si, že se pouze soustředím na to, jak můžeme pomoci jakožto výbor pro hospodářské a měnové záležitosti, tedy výbor v parlamentu, který zastupuje občany a má povinnost se dívat na ta objektivní fakta v pozadí eh, celé té podpory a politické agendy a to v rámci ducha, který i nadále přetrvává, že tady učiníme maximum, alespoň já jsem o tom přesvědčena, učiníme maximum pro to, abychom zachovali eurozónu a Evropu pospolu, protože je to příliš důležité, abychom o to přišli. Myslím si, že nyní tu čelíme dvěma problémům. První problém týkající se podstaty a pak metody. Co se podstaty týče, tak tady měnová unie vytváří nezbytně silné divergující trendy uvnitř. To jsme věděli od počátku, nicméně pokračovali jsme, protože se jednalo o politický projekt a věděli jsme o tom od počátku, věděli jsme, že je zapotřebí dokončení eurozóny provést to, protože tam byla politická vůle, aby se pokryla ta prázdná místa. Takový byl ten koncept a některé ty prvky byly popsány i v té eh, dopadové studii o proveditelnosti, to provedla právní skupina, která tak nějak eh, anticipovala ten rozpočet 5%, HDP, což, k čemuž vlastně došlo, mělo k tomu dojít a členské státy to mm, tam používali na evropské úrovni ty běžné nástroje, ty e, různé rozpočtové schopnosti, které ale nemohly e, na to zareagovat tak, že by vše vyřešili. Takže to byla taková první připomínka. A za druhé, myslím si, že agenda, která po té první krizi byla tak nějak vnucena, protože ty eh, nástroje běžné architektury selhaly, takže jsme eh, šli cestou eh, úsporných opatření. No a úsporná opatření to také nevyřešila, já se omlouvám, ale austerita to prostě nesplnila. A když se nyní zamýšlíme na to krátkodobé hledisko, říkáme si před pěti měsíci, země rostla o ale jiné země rostou mnohem lépe. Také jaké jsou náklady na úpravu? V Řecku to bylo nějakých 26 HDP, v Portugalsku 8 takže teď, aby tu byl nějaký podstatný růst, tak to bude trvat nějakých 10 let, kdy se vrátíme zpět a jak to bude pak s úpravami. Takže to, že by úsporná opatření vyřešila problémy. Prosím, to ne, musíme to přehodnotit. A ještě tady bych chtěla citovat dvě věty, že uprostřed krize úsporná opatření um, zpomalila podstatně. Úsporná pod, opatření podstatně zpomalila růst a mimořádná úsporná opatření zpomaluje růst mimořádným způsobem. A pokud úsporná opatření budou pokračovat, tak eh, to zadlužení se bude ještě zvyšovat. To znamená nižší platy, nižší příjmy, pak na vyšší zátěž na dluh. To je čistá ekonomika. A tato věta je citována z dokumentu IMF. To znamená v podstatě té podstatě prostě musíme si všichni uvědomit, že podpora Řecku nebyla pro Řecka, byla, aby se platilo věřitelům a postupovali jsme jinak v jiných členských státech, tak jak to bylo ve vztahu k bankám, ty, které, <laughs> ti, kteří půjčili těm, kteří zkrachovali, tak zase o to ztratili, pak tam byly ty uh, další negativní efekty a za druhé, to se týče metody a ohledně té metody si myslím, že musíme přesunout tuto záležitost z toho státního kontextu na ten eh, rámec společenství, aby ESM a role komise a tohoto výboru, co se týče kontroly kvalitní agendy, aby tam byl ve středobodu růst a růst Řecka, aby mohli splatit dluh aby to bylo prostě řešení problému, protože intergovernmentální diskuze vede k bojům a boj je něco, co jsme chtěli, aby Evropa proti tomu bojovala. Děkuji, Darius Rozaty. Uh, eh, yes, uh, thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že hlavním problémem tady je, eh, že i zde mezi námi jednotliví z nás mají úplně jiný výklad a interpretaci toho, co se stalo v Řecku, jaké byly důvody pro vznik té situace. A proto se samozřejmě nemůžeme ani shodnout na tom, jak eh, to vyřešit. Nejprve eh, bych eh, pohovořil o některých věcech, které zazněly. A jsou to věci, se kterými nemohu moc souhlasit. Někteří říkají, že je to kvůli úsporným opatřením. Elisa tady hovořila o eh, tom dokumentu IMF, MMF tedy, ale eh, tu úsporná opatření byla nevyhnutelná v tom smyslu, že řecký stát zkrátka neměl peníze. Eh, v určité chvíli zkrátka finanční trhy odmítly půjčovat další peníze řecké vládě. A byl tady velký eh, primární schodek v rozpočtu, takže aby se zabránilo otevřenému bankrotu, eh, tak muselo Řecko požádat o finanční pomoc MMF a eh, státy eurozóny, ale tam už nebylo možné pokračovat v těch výdajích. Takže škrty byly nevyhnutelné. Samozřejmě, že toto je to je základní ekonomická záležitost, když seškrtáte veřejné výdaje, tak potom samozřejmě budete mít eh, do jisté míry recesi. A, ehm, ale tak to prostě pro Řecko bylo. MMF říká, že pro ty země, které mají eh, fiskální prostor, by bylo eh, bláhové, kdyby se škrtalo, než se zase vrátí růst, ale pro Řecko to nebylo možné. Tam jde o to, eh, že by se, tedy tam byla snaha těmi úspornými opatřeními vrátit důvěru, aby se Řecko opět vrátilo eh, k, mm, k té normální existenci, ale v té chvíli už to nebylo možné. To je jedna věc. Samozřejmě, že my všichni víme, jak eh, špatný mají dopad úsporná opatření na růst, ale v, Řec, v případě Řecka tam nebyla jiná alternativa. A my bychom si to tady neměli zakrývat, neměli bychom být pokrytečtí. Další věc je, že peníze od eh, tedy těch počovatelů, to tady bylo řečeno, že by to mělo jít na investice spíše než na vracení půjčky, ale to je chybná logika, protože pokud je země zadlužená a pokud e, jsou tady splátky, splat, splatný, splatné splátky, tak když ta země to nesplatí, tak musí vyhlášit, vyhlásit bankrot a tím se odřízne od všech alternativních dalších zdrojů. Takže e, tady ta podpora měla vést k tomu, e, aby řeci mohli zaplatit dluhy, a aby řecká vláda mohla využít eh, své eh, vlastní eh, příjmy z místních daní a ty vydávat na investice. Ale to se nestalo. Za třetí, já plně rozumím k utrpení řeckého lidu a jeho obětem, ale co, chápu, co obětovali, ale úroveň mest a důchodů, to bylo zkrátka příliš nadměrné eh, ve srovnání s možnostmi Řecka. Eh, již 15 let žilo Řecko velmi na úvěr a úroveň eh, těch mest a důchodů rostla mnohem více než produktivita. Takže tady bylo potřeba tu úroveň mest a důchodů upravit směrem dolů. To bylo nevyhnutelné tak, aby tady příjmy odpovídaly míře rozvoje. Eh, když to srovnáme, ty míry eh, důchodů, teď v Polsku máme HDP na hlavu zhruba stejné jako v Řecku, ale důchody v Řecku jsou dvakrát tak vysoké než v Polsku, ty průměrné. Takže to je něco naprosto neudržitelného. A eh, když tedy někdo tohle řekne řeckým lidem, nikdo jim to neřekl za těch 15 let, ale asi, asi nikdo neměl dostatečnou odvahu, aby jim to řekl. Eh, spějte prosím ke konci. Ano, pouze eh, poslední závěr. Já si myslím, že teď bychom se měli dívat do budoucnosti. Zatím ještě eh, máme začátek celého procesu. Musíme zajistit, že ten program bude zrealizován, protože tady není důvěra mezi Řeckem a evropskými partnery, takže musíme být velmi striktní, pokud jde o kondicionalitu a také dohled nad prováděním toho programu. Děkuji. Renato Soru. Grazie Presidente. Io concordo nel, nel dire che la Grecia... Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s tím, když se říká, že Řecko v posledních 15 letech žilo nad své poměry. To mm, jsme si mezi tím asi všichni všimli, ale zároveň tady eh, bylo i chybné chování ze strany Řecka a na straně těch, kteří Řecko financovali, to byly banky, banky, které financovaly i nadále řecké podniky a řeckou ekonomiku, asi proto, že tam e, dostávali větší e, úroky, než když by e, své finance směřovaly jinam v Evropě. A to přispělo bez pochyby k tomu, že zadlužení Řecka nabralo takových obrátek. žili nad vlastní poměry. A to vše ve spojení eh, s morálním rizikem, které podstupovaly banky. Když eh, tedy banky podstupují takové riziko, vede to k tomu, eh, že tady ty soukromé rezervy financí bank musely být nahrazeny eh, veřejných, veřejnými evropskými prostředky a ty byly použity na záchranu těchto úvěrů bank, ale nebylo to využito na podporu řeckého lidu. Bez pochyby eh, nebylo správné žít eh, nad poměry, ale chybné bylo také předpokládat, že něco takového se změnit ze dne na den. Tím, že by se řeklo, ano, teď eh, s tím bude konec, teď eh, nastane politika úspor. Také eh, když byla tvářena ta nová ekonomická politika, která velmi rychle vedla k tomu, že mm, ty příjmy klesly během velmi krátké doby asi o 25 A No to vlastně znamená, že pro některé, eh, kde se, se snížila spotřeba o 50 až 70 a eh, u někoho se to snížilo eh, minimálně nebo vůbec a průměr je 25%. Tak když se podíváme na ty, kteří žijí pod hranicí chudoby a jak stoupla umrtnost dětí a nebo ceny léků, myslím si, že je to Eh, chybný politický přístup, kterým se Evropa poskytuje medvědí službu. A Cypras eh, vyjádřil právě toto. Eh, řekl, že, jsme, že jsou teprve několik měsíců u vlády a že potřebují, že potřebují zkrátka čas a nesmí ztratit podporu lidu. Proti tomuto chování nebo vedle toho část Evropy se rozhodla, že tady je potřeba skutečně jednat eh, železnou rukou velmi pevně a že v podstatě je potřeba se ještě eh, jistým způsobem i pomstit, protože politika úspor selhala, a, ale ona selhává i nadále a přináší další riziko. A o tom by se mělo hovořit. Nejen o eh, Iránu a Blízkém východu. my eh, tady mrháme časem eh, tím, že zájemně poukazujeme jeden na druhého s tím, že vinný je ten druhý a nebo neděláme nic, protože čekáme, než proběhnou v Německu nebo ve Francii volby. Takže já si myslím, že jde v podstatě o to, že potřebujeme asi 500 milionů Nikdo tady není eh, špatný nebo dobrý, na to bychom měli zapomenout, měli bychom jednat ve všeobecném zájmu a v evropském zájmu, protože pokud nebudeme jednat společně, tak nebudeme, eh, nebude společná Evropa existovat. Luděk Niedermayer. Thank you, chair. Uh, we are at... E eh, děkuji. Jsme ve výboru Ekon, takže já se pokusím o pragmatismus a budu no, hovořit odborně. Uh, Dohoda z pondělí dopoledne není asi ta nejlepší dohoda, ale alespoň všichni chápeme, jak jsme k tomu dospěli a k tomu bychom měli přihlédnout. Jsem velmi rád, že řecký parlament včera hlasoval pro a teď je to na Evropské unii, aby učinila svůj díl a potom samozřejmě řecká vláda je také na řadě. To je poslední šance, aby se Řecko opět postavilo na nohy já doufám, že je to možné. Druhá věc. Grexit, Grexit, to je prohra z pohledu eh, ekonomického i politického. Věřte mi, já mám eh, zkušenost s eh, rozdělením měny. Kdyby se teď zavedla drachma, drachma tak by ta měna neměla vůbec žádnou kredibilitu a ekonomika by e, kolapsovala, bylo by to velmi e, náročné pro všechny věřitele i celé hospodářství. Druhá věc, to je trošku techničtější, udržitelnost je velmi důležitá, je důležitá pro věřitele, protože věřitelé nebudou poskytovat, nebo neposkytují abstraktní peníze, oni dá, operují s penězi daňových poplatníků, takže já jsem opravdu překvapen, že, se tady, e, že jsou tady tak různé názory na udržitelnost udržitelnost. Já si myslím, že spravedlivé je říci, že nevíme, jestli to je udržitelné. Ono to závisí na podmínkách. Závěr je, že růst Řecka není udržitelný a když bychom udělali kalkulaci a řekli si, že nominální růst HDP je asi 4% a očekává se, že tam bude určitá deplace, třeba 2%, pokud budeme předpokládat, že rozpočet bude poměrně vyvážený, tak za 20 let se dostanu k opět 100%. HDP. Eh, Takže pokud by řeci chtěli opět růst a pokud se to stane a pokud tam bude víceméně vyvážený rozpočet, což nebude eh, příliš obtížné, protože ty náklady by nebyly zase tak obrovské, tak by to mohlo být udržitelné, ale pokud ekonomika nebude růst a pokud rozpočet nebude v pořádku, tak nebude udržitelný nebude to udržitelné, ale to se může stát i eh, zemím, které tam mají rácio HDP třeba i 100% nebo více. Já jsem rád, že se tady o tom jedná a myslím si, že komise by nám tady měla poskytnout různé alternativy a kalkulace ve srovnání s MMF, protože já si velmi vážím MMF, ale v tuto chvíli jsem trochu zaražen tím, co se tam děje. A poslední věc, v dohodě tam mám pocit, že tam je poměrně velká role pro věřitele, pokud je o dohled nad reformami v Řecku. My všichni chápeme, proč to tak je a nemusí to být nutně špatná věc, ale uh, pokud, se, eh, pokud mám právo ovlivňovat politiku, pokud na to přistoupím, tak potom mám zodpovědnost. A proto bych chtěl jednat s radou a s euroskupinou o tom, jakým způsobem k tomu budou eh, přistupovat a vykonávat to, protože to znamená, že my jsme potom zodpovědní za úspěch toho programu. Jak jsem řekl na začátku, jsem rád, že to dopadlo takto. Mohlo by to být i lepší, ale eh, to není zase tak naše chyba to je hlavně věc tady řecké vlády, ale já si pořád myslím, že je tam docela dobrá šance na to, že eh, to bude dobré. Děkuji, Petr Simon. Milé kolegyně, milí kolegové, domnívám se, že nesmíme dělat jednu chybu. Neměli bychom vést diskusy, jakou vede rada, protože my nejsme rada. Rada se rozhodla, že členské státy toto téma chtějí řešit mezivládní dohodou. To je v pořádku. Vydali se cestou minulý víkend a dožili a zažili jsme další vrchol. Měli bychom zabránit chybě, abychom se stranám a e, stát, ze stá, státům, z kterých při cházíme, abychom je následovali jako otroci. My jsme tady lidové zastoupení, což je zastoupení občanek a občanů a proto se musíme také nejprve dívat, jaké, dop, jaké dopady bude toto rozhodnutí mít na občany a občanky v Řecku. Nezávisle na tom, kdo za co může, kdo jakou nese odpovědnost. Musíme se podívat na situaci lidí, kteří tam žijí. Chápeme-li Evropské společenství jako společenství hodnotu a chápeme oznámili Evropský parlament jako hlas lidu, nemůžeme e, připustit, aby v zemi Evropské unii panovaly, eh, byla situace, kterou bychom vůbec ne, nestrpěli a v rozvojové země a hlasovali bychom o pomoci pro tuto zemi. A nebo aby se hlasovalo o takových záležitostech ve čtvrtek odpoledne, když už tam někdo není. Myslím si, že všechna ta opatření, která teď byla zahájena, bychom měli kriticky zkoumat pod tím z, toho, z hlediska toho, že se zeptáme, jaký dopad to bude mít na lidi. Už tady zaznělo Eh, například daňový systém, hovořilo se o veřejné službě. V pořádku, bylo rozhodnuto, teď se to bude provádět, ale jako otázku musíme klást my, jaký dopad to má na lidi když víme, že v současné době důchodové systémy eh, vlastně musí eh, podchytávat zátěž, kterou v mé zemi dělají systémy sociálního pojištění a také zdravotní pojištění a něco takového tam vůbec pro lidi neexistuje. Proto se musíme podívat na to, aby e, u těch reform, které mají v této zemi proběhnout, se neprováděly jenom hospodářské reformy, ale aby se zohlednila také humanitární situace a zlepšila se v této zemi, protože když budeme se střihávat z jedné strany to, co je posledním rodinným příjmem u mnoha lidí, co se stane pak, chceme ty lidi nechat vyhladovět, chceme je nechat umřít, to nejde. A v tom jsme si snad zajedno. jedno je přeci naší úlohou na tomto místě rovněž vyžadovat reformy. Jsme si zajedno v reformách, možná ne v jejich intenzitě, ale v zásadě jsme si zajedno, že reformy se musí provést, ale myslím si, že jsme si všichni zajedno v tom, že to musí být také reformy, které zlepší situaci tak, aby občan obyčejný tam mohl žít, mohl si dovolit být nemocný, že mu někdo pomůže, když bude nemocný a že nebude mít pocit, že ho opustil jak jeho stát, tak Evropa. Protože jenom dosáhneme-li toho, stane se Evropa tím, proč byla vlastně vybudovaná a e, k čemu se pořád hlásíme? Společenství, kde žijí národy v solidaritě. Nebudeme-li na to dbát, minuli jsme se s naším posláním a nebude existovat budoucnost Evropy. A každý z nás by se potom měl ale ohromně stydět. Thank you. No. Děkuji. A nyní řečníci podle postupu Catch the Eye, Sophie Intveld. Děkuji, pane předsedo. Mě tak neznepokuje vyřešení problémů v Řecku. Myslím si, že ty řešení jsou dobře známá. Máme tu celou řadu dobrých i špatných Řešení mě spíše znepokoje Evropa. Co mne tu překvapuje z toho uplynulého období je to, jak jedovatá se stala celá debata, jak Evropané hovoří o sobě vzájemně, jakožto o karikaturách a nikdo, ani pan Cypros, ani pan Schäuble, jak se zdá, si nechtějí přivlastnit to, k čemu to, čeho bylo dohodnuto to. A mě znepokoje tedy budoucnost. S veškerým respektem k panu Anemansovi, který sedí za mnou, já si nemyslím, že je dobrý nápad eh, zrušit eh, euro nebo celní unii, protože my jsme se hodně znepokojovali v uplynulých letech určitými tématy, ale teď se prostě musíme přestat koukat jenom na sebe a dívat se i mimo, že jsme v 21. století a pokud chceme zachovat náš životní úroveň, musíme mít silnou Evropu. A myslím si, že celá, celý svět na nás teďka takhle nahlíží. Ten problém v Řecku je e, zvladatelný. My jsme v minulosti vyřešili závažnější problémy na tomto kontinentu. Tady otázkou je Eh, bankrot té intergovernmentální metody, že prostě nejsme vybaveni tak, abychom mohli vyřešit problémy, ani nejsme vyřešeni na to, abychom se vypořádali s politickými změnami po volbách. To znamená, že Řecko urgentně potřebuje provést reformy jak uvnitř, tak i mimo eurozónu. To rozhodně, ale EU a eurozóna také urgentně potřebuje strukturální reformy, protože v opačném případě takový druh krizi se bude neustále vracet. To znamená, musíme najít způsob nejenom, jak vytáhnout Řecko z těch potíží, ale také, jak se vrátit tedy k takovému modelu Evropy, pro Evropu, kdy bude pokračovat na základě kompromisu a ne se vracet k hruzám 20. století. Nám se podařily zázraky, překonali jsme rozdíly, překlenuli jsme je a doufám, že tak budeme schopni činit nadále, protože v opačném případě pro nás není budoucnost. Děkuji a nyní McCarthy, není přítomen Miguel Viegas. Eh, eu, eh, já jsem si pozorně vyslechl příspěvky kolegu a chtěl bych tady samozřejmě vyjádřit naši hlubokou solidaritu s řeckým lidem, který prochází složitými momenty a myslím si, že bychom měli využít této příležitosti, abychom ještě jednou opravdu poukázali na ta pseudovědnávání a zejména na ten nespravedlivý charakter této Evropské unie a zejména této otázky ohledně eura a všeho toho, co představuje pakt stability, ekonomické zprávy, které v podstatě představují, a tady je to naprosto zřejmé, jak jsme vždycky na to poukazovali, že to představuje opravdu nástroj domény bohatých zemí a nadvlády nad těmi chudými. Tedy, že ty periferní země teď klečí na kolenou, před eh, tím pocitem závislosti, který cítí uh, ti slabší vůči těm silným. Podle našeho názoru tato dohoda je samozřejmě špatná. Musíme pochopit, za jakých podmínek byla ta dohoda přijata. Ty podmínky byly složité, vyhrožovalo se jim. To je to vzchází z samotného charakteru eura a my si myslíme, že je třeba nyní té situace využít, aby se reformovala celá ta měnová unie v Evropské unii. Ano, tento parlament opravdu schválil euro, schválil pakt stability, schválil všechny ty balíčky ekonomické zprávy se všemi těmi pravidly, které tam byly obsaženy. A nyní přijít a říkat být se na prsa a říkat, jak je to nespravedlivé a všichni ti, co promluvili, říkali, že tedy souhlasí s tou architekturou, která to umožnila, tak si myslím, že bychom se z toho měli poučit. Děkuji, Mariza Matyáš. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že eh, mimořádné, jak výbor pro hospodářské a měnové záležitosti tu hovoří s takovou lehkostí o těch úsporných opatření. Úsporná opatření nikdy neměla úspěch ani v Řecku, ani v Portugalsku a navíc je tu velký rozdíl mezi austeritou a rozpočtovou úpravou a tady se hovoří, jako by to bylo jedno a to samé. Úsporná opatření nezaplatila ani cent z toho dluhu Řecka, ani Portugalska, ani jiné země a to je ta pravá otázka. Takže pokud chceme austeritu vložit do debaty, musíme to podložit fakty, nejenom nějaká ideologická myšlenka, proto protože to, k čemu došlo za poslední týdny a na samitu, to bylo velice závažné. Překročily se různé hranice, o kterých se dříve hovořilo, že jsou nepřekonatelné v EU, tedy reversibilita eura, ale také demokracie a solidarita. A myslím si, že slovo solidarita se může vyškrtnout ze smluv a integrita eurozóny se nezachovalo, spíše naopak. Celá ta otázka byla nadnesena v debatě a navrhli do debaty pan Šojbl, nebyla to řecká vláda. A když to nadnesli do debaty, tak vlastně otevíráme dveře tomu, že začínáme destrukci eurozóny a ne tak, jak to tvrdila uh, řecká vláda, nebo Šojbl, že to byla řecká vláda. A jedna základní věc, Evropa, Evropská unie nikdy nebyla demokratickým projektem. Evropská unie byla unii demokratických států a to, čeho jsme byli svědky, byla právě negace té unie demokratických států. Bylo to jednání na základě vyhrožování, trestání, trestání lidu, který je naprosto neodůvodněný ekonomicky. Podle mého názoru to není vůbec odůvodnitelné a jsem přesvědčena, že tak nějak říkáme s Bohem projektu Evropské unie, už to začalo před dlouhou dobou, ale tady ta jednání nám prokázala, že eh, je tu uplatňována určitá logika poslušnosti ze strany německé vlády, protože ti říkali, buď poslechnete nebo jděte to je vyhrožování a tak to nemůže přežít ten evropský projekt. To je nemožné a v podstatě o to tu jde. A já opravdu přímě doufám, že už tu nebudou žádná další ultimáta, žádné takové ideologie, jak to bylo na nedávném summitu. Děkuji. V tuto chvíli ještě někdo v rámci Catch the Eye nežádá o slovo. Anna? We are Dobře, ale opravdu už jsme přetáhli, takže velmi stručně. Ano, Chtěla bych říct, že si myslím, eh, že zodpovědnost tady nechce přebrat ani pan Cipras, eh, ani pan Schäuble, protože toto v podstatě není žádná dohoda, je to ultimátum, je to ekonomicky absurdní, je to nespravedlivé, je to kruté, je to nerealistické, je to, je to ostuda a je to v podstatě v rozporu eh, se základními principy Evropské unie. A je to ponižující ultimátum, kde vlastně se vyhrožovalo, že Řecko bude vyloučeno z eurozóny. A opravdu to volá po velké změně v Evropské unii. A zadluženost to je samozřejmě klíčová otázka. Doufám, že tento výbor, který tady má eh, zvláštní eh, zodpovědnost, tady se postará o to, aby se uplatnila metoda společenství, alespoň u té otázky dluhu. Kde je Evropská komise, eh, když eh, například ta zpráva o um, MMF, eh, o dluhu byla zametena pod stůl před třetím referendem a tedy je to opravdu ostudné. A já tady bych chtěla apelovat na německé kolegy, Eh, levicové i pravicové, ti, kteří jsou proevropští. Prosím, přečtěte si eh, dnešní New York Times, eh, tam je název jednoho článku Destruktivní hněv Německa. Tady se opravdu ničí Evropa a důvěra občanů v Evropu. My tady neseme obrovskou rozpo- zodpovědnost. Tady je to jaksi, jakýsi doktor Strange, Eh, který tady vlastně eh, ničí Evropskou unii a důvěru evropských občanů v Evropskou unii. Děkuji. Já si myslím, že toto byla velmi důležitá rozprava a také si myslím, že toto je Eh, první, ale ne poslední, protože budeme i nadále se věnovat Řecku, jednak tím, že eh, přijmeme nová ustanovení eh, dvou a budeme plně hrát naši úlohu při dohledu nad prováděním těch, té nové dohody o těch úpravách, změnách a budeme také diskusním fórem, kde samozřejmě je přirozené, že jsou tady různé e, názory a postoje, hodnocení situace, to je přirozené, ale e, chceme tady vést rozpravy, v nich se budeme snažit nalézt společnou půdu. Nikdo asi nepopírá, že bez ohledu na to, Mm, zda hodnotíte tu dohodu jako dobrou nebo špatnou, tak všichni se shodneme na tom, že kdybychom tu dohodu nedosáhli, tak by to bylo mnohem horší. Mohl by to být tedy alespoň určitý začátek a tak, jak říkal pan Niedermayer, tak s tím nesmírně souhlasím. E, další e, řešení by byla nebezpečná nejenom pro řecké občany, ale pro celou Evropskou unii. Takže máme tento základ, na kterém můžeme zachovat jednotu eurozóny a celistvost eurozóny. Řecký parlament tam s velkou většinou schválil některá důležitá opatření. Někde jsou to opatření, na kterých se už dohodli dříve v jednom z těch kroků, eh, kde už to bylo blízko k dohodě. Takže já si myslím, že toto je pozitivní krok i fakt, že finský parlament eh, odhlasoval podporu pro zahájení vyjednávání eh, s ESM a ty rozpory, rozkoly byly překonány, tak aby ESM eh, mohl přinést řešení ve financování, to překlenutí to nebude to mít eh, dopad na žádnou eh, zemi eurozóny, protože ty peníze tam zkrátka jsou eh, a, a půjde to tam, kam to patří, jakmile začne ESM. Takže to bylo trochu příliš dramatizováno, je to v podstatě technické řešení a já si myslím, že je to vše dobré, že opět použijeme nástroj Evropské unie, který je bez pochyby efektivnější, než by byl nějaký mezivládní nástroj. Souhlasím s další věcí, kterou říkal pan Niedermayer, že tady je potřeba eh, zajistit udržitelnost a k tomu potřebujeme růst, potřebujeme samozřejmě reformy, Řecko musí být zreformováno a samozřejmě v posledních eh, letech eh, samozřejmě nebyly ty reformy provedeny, za to bychom mohli obvinovat řeckou vládu. Eh, ta byla jiná než ta současná, ale přesto i ta současná vláda má zodpovědnost ty reformy podniknout. Pamatuji si na jednu historku, kde v roce 49 v případě Marshallského plánu USA tam měli slavnou zprávu, kdy vyzvali italskou vládu, aby přijali politiky, které budou více podporovat růst a italská vláda v roce 49 eh, to udělala, protože oni se byli přesvědčeni, že kdyby si nevzali půjčky, tak by nedokázali vygenerovat růst. Takže já si myslím, že těch 35 miliard, eh, které budou frontloadovány, je důležité a měli bychom s komisí nebo chtít po komisi, aby eh, to vyjasnila a aby se rychle začala provádět tato část dohody. Tato eh, část eh, tedy tento závěr z Eurosamitu je důležitý a měli bychom povzbuzovat evropské investice, eh, aby tato část té dohody byla prováděna společně s těmi nezbytnými reformami a samozřejmě také spolu s vyjednáním nového programu. Potom eh, také půjde o jeho provádění. Hmm či, celkové číslo toho programu Solidarity, a pan Draghi tady už to číslo zmínil a když to eh, k tomu přidáme ještě to další, tak to bude jeden eh, eh, nej, z největších program, solidárních programů v historii. Ale je to potřebné, protože Evropská unie je společenstvím občanů, tam nejde jen tedy o tu společnou měnu, takže je to velmi dobré a já skutečně lituji, že ta cesta k tomuto řešení byla tak trnitá a těžká a věci, které by bývaly, neměly být někdy napsány členskými státy, e, které by měly usilovat o lojalitu, byly sepsány e, v noci a potom tady zase alespoň můžeme být potěšeni tím, že zmizely. Takže teď jsme plně pouštíme do tohoto procesu a na základě koordinátorů a jejich vstupu vytvoříme plán eh, v rámci Euroskupiny, ESM, komise a tak dále s řeckou vládou. A já si myslím, že tady bychom měli hrát eh, naši úlohu a ta spočívá v tom, abychom to vše drželi na evropské úrovni, společenské úrovni a mělo by nás to vést k tomu ta krize, abychom eh, do toho vkládali větší politickou energii, větší dynamiku a pustili se s tímto do eh, dalších kroků v rámci hospodářské měnové unie. Teď už se můžeme podívat na další bod na programu a to je Jepe Kofod. Jepe je zpravodajem a jde o návrh zprávy o dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření ekvivalentní opatřením stanoveným ve směrnici Rady 2003 lomeno 48 ES o stanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb. Bohužel eh, kvůli té předchozí rozpravě budeme mít méně času na tento bod, takže vás prosím, abyste byli co nejstručnější. Děkuji, pane předsedo. Já vím, eh, že eh, teď jsme omezení, máme málo času, blíží se letní přestávka, nicméně rád bych zdůraznil ty hlavní body tohoto návrhu. Je to důležitý krok ve vztazích mezi EU a Švýcarskem. Přibližuje nás v tom boji eh, pro transparentnost a vyhýbání se daňovým únikům. Ta dohodnutá dohoda se švýcarskými orgány se snaží dosáhnout těch norem OECD, co se týče výměny finančních informací. Ty standardy zahrnují automatickou výměnu informací jako klíčový prvek pro boj proti přeshraničním daňovým únikům, aby se zajistila naprostá daňová transparentnost a spolupráce mezi úřady po celém světě. Je to opravdu významný milník, aby se skoncovalo s bankovním tajemstvím. Ta ustanovení se snaží omezit příležitosti pro daňové poplatníky, aby se vyhýbali oznamování daňovým úřadům, aby převáděli své zisky mimo působnost dohody. A navíc eh, ty informace, Výměny se týkají nejenom příjmu jako úrokům a dividend, ale také výpisy z účtu a také výnosy z prodeje finančních aktiv. Nezávisle na tento ambiciozní krok my, sociálové a demokraté, si myslíme, že je to stále příležitost pro vylepšení této dohody a apelujeme na komisi, aby převzala i následující doporučení v těch budoucích jednání o automatické výměně informací. I přes tu skutečnost, že ten eh, získaný mandát neumožňuje pozměvací návrhy k tomuto navržené dohodě, některé úvahy by měly by být vzaty v úvahu, co se týče připomínek parlamentu. Uh, Právní rámec, tady bych chtěl ušetřit výbor detailů, co se týče příloh k tomu návrhu, nicméně chtěl bych zdůraznit následující, co se týče těch budoucích dohod. Ehm, tady zveřejňování relevantních informací, to by mělo být povinné, to je velice důležité. A za druhé, poskytované informace členskému státu by měly být automaticky zpřístupněny jinými členskými státy a také by se mělo zvážit eh, možnost přesunutí těchto informací na třetí země, pokud to bude plnit eh, evropská pravidla. Uh, Evropské a švýcarské orgány by se měly zamyslet také eh, na mechanismem řešení sporu, které by mohly vzniknout právě z různé interpretace, implementace, pozastavení a dalších podmínek a eh, měli bychom se tedy Eh, eh, pohnout tímto směrem. Co se týče konzistentnosti budoucích dohod, ty by měly být samozřejmě souladu s evropskou legislativou. Stávající dohoda eh, neobsahuje určitý prostor pro flexibilitu a koherentnost, co se týče úpravy nové legislativy v EU. Pouze se zvažují standardy OECD. Toto jsou tedy doporučení, která ale nás vedou tak nějak do limbu když se snažíme skoncovat s tou daňovou eh, s daňovými úniky. Já doufám tedy, že to bude prostor pro zlepšení. Děkuji, pane předsedo, já jsem se snažil to zestručnit. Já vám děkuji a nyní mají slovo stínový zpravodajové Andreas Schwab. Děkuji vám, pane předsedo. Také mi líto, že teď musím pohovořit ještě tak krátce před eh, zahájením letní přestávky, ale máme co dočinit s významnou zprávou. Nejprve bych rád politicky konstatoval, že s mnohým, co je v návrhu, je usazení souhlasím. Eh, když se podíváme na to, co vyjednala Rada se Švýcarskou konfederací, je to jistě dobrým základem pro novou dohodu, která bude představovat důležitý krok v boji proti eh, vyhýbání se daním a daňovým únikům protože Švýcarsko navíc leží v Evropě, to znamená, že již evropští občané nebudou moci skrývat tajně svá konta ve Švýcarsku a zažijeme novou éru transparentnosti i se Švýcarskem. Co je jako stínový, pro stínového zpravodaje pro mě obtížné, je, že pan zpravodaj Kofort odůvodnění pro E, tento relativně jednoduchý souhlas spojuje s prohlášením, které my nemůžeme změnit jako parlament a týká se to, protože tady je článek 6 odstavec 1 a tady vás, pane předsedo, požádám, abyste se podíval do jednacího řádu. Teprve pak Eh, pan zpravodaj eh, uvidí, že tady o této části se nedá hlasovat. Podíváme-li se na pozměňovací návrhy k návrhu usnesení, já si myslím, pane předsedo, že tady prostě by to nemělo podle odpovídajícího článku stanov jednacího řádu tak nechá, proto vy můžete jako předseda to odůvodnění škrtnout. Proto by bylo důležité, kdybyste nám řekl, co hodláte dělat, než si opět se sesedneme Eh, pakliže nebudeme moci jeho vysvětlující pohrášení změnit, pak to nebude mít smysl. Jinak budeme my jako EPP spokojeni, protože se domníváme, že je to důležitý příspěvek k, prů, k transparentnosti daní. I když trochu litujeme toho, že se opírá pan zpravuje spíše, na, spíše jenom na OECD a ne na to, co už jsme v Evropském parlamentu rozhodli můžeme si jistě vyměnit eh, zkušenosti k tomu, co jsem řekla, informace na setkání zpravodaje se eh, stínovými zpravodaj, ale podívejte se, pane předsedo, na ten článek 65, paragraf 1. Děkuji. Thank you, Mr. Chairman. Um, our rapporteur... Děkuji. Zpravodajka Santalo nezmusela eh, odejít, takže Eh, pardon, zpravodaj, takže za něj eh, sdělím jeho vyjádření. Myslí si, že by tu měly být provedeny následující eh, změny, přestože vítáme tuto dohodu. Nesouhlasíme s určitými body a poměrně zásadně s některými body v tom vysvětlujícím prohlášení, což je záležitost, kterou nemůžeme změnit. Nicméně z důvodu zápisu jsem to měla zmínit. Děkuji. Cora. Kora? Děkuji, pane předsedo, také jen velice stručně. Myslím si, že před nějakými desíti lety by si všichni mysleli, že jsme blázni, když jsme oznámili podobnou druhu dohody se Švýcarskem, takže podle mého názoru je to velice pozitivní krok, že se nyní již někam blížíme a jsem přesvědčená, že zpravodaj eh, připravil dobrou zprávu, jenom několik takových maličkých poznámek. Zpravodaj tady navrhuje eh, snížit to oznamování z roční četnosti na čtvrtletní, nicméně chtěla bych eh, ujistit již předem, aby tedy příslušné daňové administrativy byly schopné vůbec toto splňovat nejen ve Švýcarsku, ale i ve všech našich členských státech, protože se jedná o výměnu, takže bychom opravdu rádi toto v první řadě prověřili, zda je to vůbec schůdné, aby k tomu docházelo čtvrtletně. A e, myslím si, že úspěch této dohody také závisí na tom feedbacku a i na tom, jak se bude následovat po dosažení výsledku, protože pokud z té výměny něco vzejde, tak můžeme posoudit, zda je to užitečné nebo ne. A to možná bude stimulem pro členské státy i pro Švýcarsko, aby tedy fungovaly podle pravidel, což je to, co chceme dosáhnout. A děkuji, pane předsedo, to je vše. Thank you. Děkuji. Hmm, Miguel eh, Limzu. Děkuji. My jsme si přečetli zprávu a pozorně tedy jsme eh, Eh, vnímali i všechna ta doporučení. Tady ta dohoda se Švýcarskem je velice pozitivní, tedy dohoda o automatické výměně informací, Tak eh, sledujeme tu potřebu navýšit četnost předávání zpráv a ještě zdůrazňujeme že by se měla odstranit potřeba předběžného schválení pro postupování informací, což znamená, že tato dohoda tu má určité problematické oblasti, které by mohly tak nějak odklonit od té cesty k naplnění cílu. Také to rozšíření informací, to schvalujeme jak od samotných daňových poplatníků, tak co se týče samotné té informace, těch zůstatků a podobně. A pak tu máme určité pochybnosti. Hovoří se, že by ta smlouva měla vstoupit v platnost v roce 2018. My eh, často jen těžko chápeme ty tak vzdálené lhůty, ani se tu nezmiňuje nějaký měsíc. Uh, že to bude tedy za dlouhé roky nějaká dohoda, která se tedy bude uplatňovat v té době. Nadále nás znepokojuje i další aspekt, který se tu neobjevuje, ale je výsostně důležitý a týká se toho, že poplatníci se budou často schovávat za určité různorodé entity, offshoreové společnosti, nadace a podobně. Uh, Prostě tato dohoda je pozitivní, ale obáváme se, že to může se u toho používat i jiné nástroje, které prostě nadále budou zachovávat tady ten stav úniku, situaci. I u toho offshore úniku tam bylo oznámeno několik desítek tisíc eh, podniků, které prostě využívali tato schémata daňového úniku. Bylo jich 122 tisíc a zahrnovalo to více než 130 tisíc osob. Jinak ale obecně nás tato dohoda a zpráva těší a budeme i nadále spolupracovat. Děkuji. Uh, a pokud jde o to, co říkal pan Šváb, tak já tu věc zvážím a zamyslíme se také nad možností toto vysvětlující prohlášení eh, transformovat do nějakého textu, eh, ke kterému by mohly být předkládány poznací návrhy, třeba by to bylo nějaké usnesení, ale uvidíme a hm, zvážíme to a vyjádříme se k tomu později. Eh, pane Kofot, chcete k tomu něco říct závěrem? Chtěl bych vám všem poděkovat, stínovým zpravodajům a musím také, nebo úvodem jsem řekl, že na tom budu pracovat se stínovými zpravodaji, tak abychom tam měli dobrá vysvětlení a odůvodnění ve zprávě, na kterých se všichni dohodneme, budeme s vámi eh, spolupracovat a myslím si, že najdeme tu dobrou cestu. Děkuji. Děkuji. Eh, závěrečná lhůta pro pozměňovací eh, lhůty je 2. září 12 hodin. Zvážíme to 23. hlasovat se 23. A, a, a na plenáce to bude 3. října. A teď se můžeme podívat k bodu číslo 9, souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016, všechny oddíly. A, a navrhovatelem je pan Petr Simon prosím. werden My to teď za deset minut zvládneme, pane předsedo, veškerý čas doženeme. Budu velice stručný. Eh, návrh, kolik je 12 hodin 20, je pane kolego na hodinkách, že? A návrh stanoviska máte k dispozici já bych se rád soustředila, omezil jenom na pár bodů. Za prvé, financování EBSFC eh, eh, e a EOPRI, eh, to zůstává a pokulhává za požadavkami těch tří agentur. My do budoucna máme takovou, budeme takovou situaci, že tyto agentury říkají, že prostě nebudou schopny vykonávat ani základní úlohy dohledu, protože jim chybí personál. Včera jsem vedl velice vážný rozhovor s EOPou a když se podíváme na oblast pojišťovatelů, které teď máme v Evropě, tak je tedy hrozné dívat se na to, že to, proti čemu nejvíc bojujeme, Eh, ne proto, že by ty problémy byly u pojišťovacích organizací, ale protože dozorčí orgány nemohou provádět svou práci. Tady je tedy nezbytně nutno navýšit prostředky na další personál. Co se týče Evropské komise, vítáme zvýšení eh, rozpočtu pro generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, protože u situace s dotací už máme tu situaci, že stávající pracovníci nejsou přes, schopni přeskoumat, do jaké míry chování nadnárodních společenství je v souladu s pravidly a když se podíváme na 4% navýšení personálu, uvidíme, za to bude dostačující, aby tato, toto generální ředitelství zvládlo eh, své úlohy. Co se týče Eurostatu, tady vítáme navýšení prostředků, protože jenom budeme mít spolehlivé statistiky, budeme schopni situaci v jednotlivých členských státech lépe odhadovat, než jak tomu bylo v minulosti. Dále žádáme odpovídající financování Finance Watche a jako poslední bod bych rád upozornil na to, že zřetelné navýšení fiskálnímu programu ke zlepšené spolupráci jednotlivých národních daňových úřadů má být zlepšeno z mého pohledu. Eh, se mi to jeví velice smysluplné a proto Eh, se budeme orientovat vlastně na návrh komise. Toliko z mé strany. Thank you very much. Děkuji, já plně podporuji to, co jste řekl o agenturách. A slovo má Darius Rozaty. Děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaji panu Simonovi za toto stanovisko. Já si myslím, že stanovisko kráčí správným směrem a nebude to působit žádné velké problémy. Myslím si, že je vhodné zmínit roli EFSI, Evropského fondu pro strategické investice a nezbytnost, aby byly zajištěny finanční příspěvky pro investiční program. To je takový vlajkový projekt nové komise a měli bychom to podpořit. A také eh, souhlasím s názorem, že rozpočtové zdroje eh, dohledových eh, agentur by měly být posíleny a obnoveny. A Nevím, jestli eh, přidělit další zdroje eh, pro generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, ale o tom se musí ještě diskutovat. Musíme tady mít eh, takový komplexnější pohled na celou komisi. Možná, že tam budou ještě další jiná ředitelství, která budou nutně potřebovat další zdroje. Souhlasím s většinou těch argumentů které zazněly, ale pravděpodobně eh, předložíme pozměňovací návrhy já sám a také další kolegové z naší skupiny. Zatím je to z mé strany vše. Děkuji, paní eh, Lerner. Kiitos puheenjohtaja. Kuten varmasti jo tiedätte, ECR-ryhmä on vahva budjettikurin ja hallinnollisen tehokkuuden kannattaja. Emme usko siihen, että jatkuvasti paisuva budjetti auttaa Euroopan unionia saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. Aikana, jolloin jäsenmaat tekevät säästöjä ja kiristävät pöytään, on Euroopan unioni. Myslím si, že se musíme pokusit situaci vylepšit. Je důležité, aby obecný rozpočet eh, na rok 2016 eh, Tady to je první krok, kde komise ukazuje eh, že chce ty věci takto řešit. Rozpočet by měl pomoci členským státům, aby vyřešili své strukturální problémy, ty nejdůležitější, tedy nejdůležitější je stále se zhoršující konkurenceschopnost. A tyto věci jasně eh, odrazíme v našich pozměňovacích návrhzích. Navrhneme, aby komise do budoucnosti si stanovila jako prioritní ty programy, které eh, podněcují skutečný růst, zvyšují konkurenceschopnost a vytváří pracovní místa. A měly by se také identifikovat oblasti v rozpočtu, kde můžeme e, posílit efektivitu při prosazování těchto cílů. Také chceme připomenout komisi ten klíčový cíl e, stanovený v roce 2010, podle kterého by se Evropská unie měla zaměřit na skutečnou přidanou hodnotu Evropské unie. To je princip, kterým by se měly řídit všechna rozhodnutí o výdajích vedle efektivity a nákladové účinnosti a také musí být samozřejmě respektován princip subsidiarity. Dohledové orgány e, plní celou řadu důležitých úkolů a EKR se donívá, že úzká spolupráce s národními dohledovými orgány bude nezbytná a úkoly Evropského dohledového orgánu by vždy měly být doplňujícími aktivitami vedle e, aktivit národních orgánů a nemělo by se to překrývat. Obecně eh, se domníváme, že je dobré, aby evropské a národní dohledové orgány eh, usilovali eh, o snižování administrativních nákladů. My také navrhneme, jak to uspořit, například jak racionalizovat některé věci v oblasti náboru, zaměstnávání nových eh, pracovníků a my samozřejmě budeme velmi úzce spolupracovat se stínovými zpravodaji a zpravodajem. Děkuji. Neil Storvalds. Uh, eh, Miguel Urban. Toho nevidím, takže další řečník. Miguel Urban Crespo. Děkuji vám, předsed, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat panu zpravodaji. Sdílím s ním to, že tady nedostatečné investice ovlivňují hospodářskou činnost, ale přesto se nedomnívám, že jakýkoliv impuls by působil pozitivně či by opravil problémy, které se týkají ekonomického hospodářství, zejména Nechápeme v naší skupině fascinace, kterou socialisté ukazují pro Junckerův plán, eh, který eh, podle nás naopak tyto problémy prohlubuje. To je plán, který závisí na finančních trzích, kasinova, kasinový způsob hospodářství a vlastně podporuje ty příčiny, které nás přivedly až do této situace a neměli bychom tedy spadnout do stejných chyb. Junckerův plán je um, vlastně dávat investice nadnárodním společnostem, eh, které ohrozí národní společnosti. Jak když se podíváme třeba na no, Eh, když se podíváme na problém sever-jih, eh, to by mohlo ještě zvětšit ten rozdíl. Podívejme se na ty mechanismy pro propojování Evropy. Hovoří se o snížení rozpočtového dopadu na tento program. Myslím si, že bychom spíše měli eh, upřít naši pozornost na to, abychom zabránili spekulativním investicím. Když se podíváme na restrukturalizaci personálu, eh, i když připustíme zkracování 5% snižování personálu, nedomníváme se, že to by se mělo dělat tak, aby se snižoval počet eh, zaměstnanců, kteří již mají smlouvu eh, protože jinak bychom měli začít s našimi vlastními platy jako europoslanci. Tady je situace, kde evropská integrace navyšuje také odpovědnost institucí a podle nás je tedy nerozumné eh, tady rozhodovat o snižování stavu personálu. To, o čem jste hovořil o revizi veřejné pomoci. To by se mohlo řešit i v jiných odděleních. Také se domníváme, že rozpočet pro roku 2016 nebyl přizpůsoben kritické situace, v níž se Evropská unie nachází v důsledku chronické nezaměstnanosti a e, mizení, mizení e, malých, e, malých podniků. Děkuji vám mnohokrát. Thank you. I don't see Děkuji a nevidím tu zástupce dalších skupin, takže Petře, máte slovo. Děkuji mnohokrát za vaše komentáře eh, že pohlížím na Junckerův plán jinak, to si dokážete jistě představit. Podle mého pohledu dosáhne právě toho, eh, proti čemu vy také chcete bojovat jako my. My chceme právě ty peníze dostat z toho takzvaného kasína do reálné ekonomiky. A mm, také si myslím, že důležité ve zprávě je, když se podíváme na to, kdo nese finanční zátěž. No ten, kdo způsobil nějakou situaci a proto je dobré, že Evropská komise do roku 2017 má předložit návrh dohlížecích úřadů na tom, jak se chovají účastníci trhu. Myslím si, to je finanční zátěž, která by neměla být břemenem veřejné zprávy, ale to by mohli zaplatit účastníci trhu samotní. To bylo všechno z mé strany, děkuji vám. Thank you very much. Já vám děkuji. A harmonogram je následující. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů 30. července, zvážení návrhu 3. září, hlasování na výboru ten samý den. A nyní se blížíme k poslednímu bodu, to je návrh zprávy týkající se harmonizovaných indexů spotřebitelských cen a zrušení nařízení 2494 lomeno 95. Spravodajem je pan předseda a já pohovořím stručně. Návrh komise stanovuje společný rámec pro rozvoj a a tvorbu a šíření údajů týkající se harmonizovaných indexů spotřebitelských cen a cen bydlení na unijní, národní a nižší než národní úrovni. Tyto um, indexy poskytují měření inflace, uh, je to cený vstup pro nás a tvoří důležitý základ pro rozhodování v oblasti hospodářské politiky a proto je naprosto zásadní, aby tyto statistiky byly objektivní, nezatížené chybou a srovnatelné ve všech členských státech a ve všech oblastech produktu. Současnosti uplatňované nařízení z roku 95 bylo již obměněno celou řadou dalších textů. Nový vývoj ve statistikách spotřebitelských cen potřebuje přeskum rámce s cílem zajistit maximální možnou srovnatelnost pro hlavní užitele těchto indexů. Nařízení také zohledňuje inovace v rozhodovacím procesu, které zavedla Lisabonská smlouva a které komise eh, provádí prováděcími opatřeními. A proto v tom návrhu komise mnohé činnosti pomoci aktu jsou v přenesené pravomoci, jako například definice vodné metodiky, vytváření harmonizovaných indexů mezi zeměmi nebo aktualizace váhy dílčích indexů těchto HICP. Zpravodaj tedy oceňuje tento návrh komise, zejména co týče analýzy inflace. Je důležité také zahrnout informaci o dopadu daňových změn na inflaci a i ty HICP se e, stálou e, konstantní daní jsou rozčleněny podle kategorii, podle tzv. evropské klasifikace individuální spotřeby. Proto tu navrhujeme obojí hodnoty, jak ty eh, harmonizované indexy, tak i ty s těmi konstantními eh, eh, daněmi. A podle rozlišení tedy podle jednotlivých záměrů v tom spotřebním koši. Nicméně některé prvky se mohou změnit podle aktů v přenesené pravomoci. Dvě věci jsou tu vyloučeny, prostě jsou eh, s nimi zabírány odlišně. První věc je stanovení dílčích indexů HICP, jejichž podíl na celém tom spotřebním koši je zanedbatelný. Tady ten návrh komise je poměrně štědrý a myslím si, že už v existující legislativě bychom měli eh, nalézt příklady, že není zapotřebí stanovovat i dílčí indexy. Tím druhým je výběr dílčích indexů týkající se vytváření Jejichž vytváření může být přerušeno, některé z nich nepokrývají ty peněžní výdaje na konečnou spotřebu domácnosti, anebo protože stupeň metodologické harmonizace v této fázi zatím nedostatečný. Takže mimo to, vzhledem tomu tedy, že Nyní ta cesta harmonizace byla podstatně vylepšena, měli bychom jít cestou spíše aktů v přenesené pravomoci. A na závěr v návrhu zprávy jsem se snažil také lépe upravit ty podmínky, za kterých se definují tyto indexy prostřednictvím prováděcích aktů. Navrhli jsme tu sedm oblastí, kde by k tomu komise měly přistoupit a je, podle mě je to již uzavřený seznam. Nicméně zahrnují tu možnost, aby komise případě, že to bude vědecky podloženo, mohla změnit ten seznam těchto oblastí, které se budou řídit prováděcími aktiv, ale v případě, že se tu ty položky nebudou pře, eh, nějak pře, eh, eh, tady dále si myslím, že by členské státy měly poskytovat měsíčně ty nezbytné údaje a měly by tam být zahrnuty také ty, i ty takzvané HOO informace tedy ohledně o tom, jak jsou obývané domácnosti. Komise tam, kde je zapotřebí, by měla umožnit nezbytné financování, měla by mít pravomoci, aby se tady obměnily tyto postupy prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. No a navíc každých pět let by měla komise připravit zprávu Evropskému parlamentu a radě a tam tedy hodnotit ten vývoj v této oblasti. Takže vám děkuji za pozornost. Já tu nevidím Flavě Martušela, ale je tu kolega. Chair, um, I'm take... Děkuji, pane předsedo. Já velmi stručně budu reagovat za stínové zpravodaje EPP tady za, konkrétně za kolegu, který se omlouvá, že tady dnes nemůže být. Nejprve, pokud jde o EPP a také stínové eh, zpravodaje, bych chtěl poděkovat zpravodaji za odvedenou práci na tomto nařízení. Pan Marticello se donívá, eh, že ta návrh komise je eh, dobrým a vyváženým návrhem a také si myslí, že harmonizované indexy spotřebitelských cen mohou eh, ovlivňovat eh, platy a úrokové sazby a také rozhodování o měnové politice. To jsou hlavní ukazatele pro ekonomickou politiku na evropské úrovni, ale i na národních eh, úrovních a proto právní návrh vyzývá členské státy, aby Eurostatu zasílali statistiky o Eh, měnách, změnách cen ehm, v příštích, eh, tedy v příštím období, v příštích letech. Stínový eh, zpravodaj očekává, že zpravodaj a všichni stínoví zpravodajové pode, podpoří tedy směr komise a také to, co komise říká, tedy že se to vše uzavře velmi rychle. Děkuji. Děkuji, Kate Swinburne. Děkuji, paní, pane eh, předsedo. My jsme zatím pouze dostali návrh, eh, dostali jsme ho velmi pozdě a nemáme mnoho času, nebo neměli jsme moc času, tak já to budu držet co nejstručnější. Děkujeme eh, za revizi toho rámce z roku 95. Jsme rádi, že tady byla podpořena kalkulace těch produktů. Minulý týden bylo zřejmé, že spolehlivé statistiky jsou velice důležité pro dobré fungování evropského hospodářství hospodářství a já vím, že eh, lotyšské předsednictví tady odvedlo velký kus práce a to je dobře. Pokud jde konkrétně o tuto zprávu, tak rozumíme té logice eh, toho, že tady bude ten eh, harmonizovaný index spotřebitelských cen a Velmi důležité jsou pilotní studie. Já bych byla ráda, kdyby se tady něco řeklo o dopadech na rozpočet předtím, než podpoříme poznávací návrh 4. A teď, jak je to v článku 10, tam, že bude něco převedeno na komisi, tak tam je důležité, abychom více nezatěžovali členské státy a proto bych eh, si přála, kdyby tady byly pečlivé analýzy nákladů a podrobné analýzy z experty členských států předtím, než eh, se vyjádříme k tomuto návrhu. Těším se na spolupráci s vámi, eh, pane zpravodaji, a navíc vám všem přeji léto plné oddechu. Yes, uh... First the other speakers. Yes, I see. Okay. Nyní další řečník, vidím Basa Eichauta. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji. Pane předsedo, děkuji zpravodaji za tuto zprávu. Z našeho pohledu eh, velmi podporujeme vaši práci a pozněvací návrhy, které předkládáte. Eh, tedy eh, zatím jsme se do toho ještě úplně nezapracovali, ale na ten první pohled to vypadá velmi dobře, takže to plně podporujeme. Také ty důležité věci, které se týkají eh, těch aktů prováděcích, které by měly být změněny na akty přenesené pravomoci, takže podporujeme linii zpravodaje. Potom jedna klíčová záležitost a to je HI HPI, aby byl zahrnut do HICP. Ano, to je důležité, tím bychom lépe chápali vývoj eh, cen a platů v jednotlivých členských zemích. Když eh, se například pomyslíte na Španělsko, ta, vložíte to tam do toho, tak vidíte, že vlastně eh, tam se určité náklady vůbec eh, nezvýšily eh, za tu dobu, kdy tam byla ta bublina v oblasti bytové. Takže myslím si, že je velice důležité, abychom tyto údaje měli k dispozici. A Eh, až budeme nastavovat HICP eh, včetně toho HPI, tak je důležité, aby se to netýkalo pouze budoucnosti, ale eh, aby jsme se podívali i na minulost a abychom zhodnotili, jaké to vlastně přineslo dopady. Jinak vás velmi podporujeme a těšíme se na letní přestávku. Děkuji. Nevidím tady stínového zpravodaje GUE, takže můžeme dát slovo Eurostatu. Velmi stručně, prosím. Děkuji, pane předsedo. Komise vítá návrh zprávy Velmi to vítáme, protože to velmi jasně vytyčuje eh, institucionální rovnováhu, která je potřeba k tomu, aby eh, ten základní akt HICP byl v souladu s institucionálním rámcem a zakotveným ve smlouvě. Vítáme vaše další návrhy, jsou velmi eh, relevantní pro dosažení cílů návrhu tedy to, že HICP by měl být dobře ošetřen do budoucnosti také v souvislosti s inflací. Komise chce podpořit úvahy eh, výboru a jsme k dispozici zpravodaji a stínovým zpravodajům rádi poskytneme veškeré informace, které budete eh, považovat za nutné pro dopracování zprávy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji komisi a všem stínovým zpravodajům. A já se samozřejmě těším na budoucí diskuse s vámi. Jsem otevřen vašim připomínkám a návrhům. A pokud jde o tu pilotní studii, to je návrh, který bychom mohli zvážit Eh, tam je rozpočtový pozměňovací návrh, možná, že tam by bylo potřeba mít další prostředky, ale je to určitá alternativa, eh, zvážíme to a já jsem ochoten o tom eh, s vámi hovořit. Vítám podporu Eurostatu, komise a také další podněty. Těším se na vaše pozměňovací návrhy a budu o tom konstruktivně s vámi diskutovat. Harmonogram. Závěrečná lhůta pro pozměňovací návrhy 4. září. 13.10. Ehm, eh, to probereme eh, na ekonu a potom na plenárním zasedání. Nevím, proč je to tak pozdě, ale, ale ehm, ještě to prověříme, protože možná to budeme muset změnit. Jsme optimističtí, eh, také pokud jde o trialog. Děkuji vám, přeji vám velmi příjemné dovolené, je to čas na odpočinek, relaxaci, tedy s výjimkou těch, kteří eh, pojedou eh, do, nebo kteří se účastní té delegace pro USA, ty budou mít další týden práce, ale jinak vám všem přeji velmi příjemné dovolené.